Let me start our summit. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi zahájit dnešní odpolední summit. Vítejte v Evropském parlamentu. Vaše královská výsosti, vítáme vás zde v Evropském parlamentu a je nám velkou ctí, že se můžete účastnit dnešního zasedání, které se týká velice důležitého tématu. Budeme hovořit o nízkouhlíkovém hospodářství a o prosperitě, která má z tohoto nízkouhlíkového hospodářství plynout. Je to nesmírně velká výzva. Vaše královská výsosti, vážený pane předsedo Barózu, vážený pane předsedo Van Rompuyi, vážené kolegyně, vážení kolegové, přátelé, dámy a pánové. Vítám vás všechny zde na půdě Evropského parlamentu, vítám všechny hosty a dovolte mi zahájit velice jednoduchým sdělením. Chci říci, že Evropský parlament je ekologicky nejpřátelštějším prostředím na světě. Již v roce 1979 jsme založili zvláštní pracovní skupinu, která se věnuje otázkám ochrany životního prostředí. Bylo to vlastně poprvé v historii, kdy jste byla taková podobná komise nebo skupina. Nicméně musíme si navzájem vyměňovat názory a informace, musíme si navzájem vyměňovat informace v rámci našich demokratických společností. To je zásadní. A je třeba také pořádat různé konference, kde se můžeme střetávat. A právě dnes se taková konference koná dnes. Zde. Podaří se nám tím zlepšit celou situaci a prostřednictvím našich diskusí se nám podaří najít řešení pro budoucí časy. Vážené kolegyně, vážení kolegové, princ z Walesu je dnešním hlavním hostem. Aktivně se účastní už více než 25 let řešení otázek, které se týkají ochrany životního prostředí. Jeho královská výsost se také angažuje v různých neziskových organizacích a sám dává příklad tomu, jak žít v souladu s přírodou, jak respektovat přírodu a jak také dbát důraz i na budoucnost naší planety. Dovolte mi zmínit pouze jednu z jeho mnoha iniciativ. Máme zde zvláštní projekt Princes Walesu, který chrání tropické deštné pralesy. Vaše královská výsosti, byl jste zde před třemi lety a tehdy jste ve svém proslovu hovořil o tom, že už tiká časovaná bomba, která plyne z hrozeb změny klimatu. Chci vás ujistit, že mezi tím Evropská unie učinila vše k tomu, abychom tuto časovanou bombu dokázali minimálně zpomalit investujeme do různých nových technologií. Máme zde Evropské energetické společenství, které vzniklo 5. května loňského roku. A toto společenství by mělo být takovou, eh, takovým hlavním sloganem všech energetických politik Evropské unie. Díky tomuto společenství se nám podaří nikoli pouze snížit náklady na energetiku, ale také se nám podaří zabezpečit eh, dodávky energie, mělo by to vést i k úsporám energie a ke zvýšení energetické účinnosti. Nejdůležitější je, abychom propagovali takzvaně čistou energii, a nejlepší je, abychom té energie nepotřebovali tolik. Máme zde také cíle v rámci strategie Evropa 2020. Tyto cíle stanoví určité cíle pro ochranu životního prostředí. Chceme snižovat emise o 20 chceme také zvýšit podíl obnovitelných zdrojů o 20 a nicméně musíme ještě pracovat více. Nízkouhlíkového hospodářství dosáhneme pouze tehdy, pokud zde bude dobrá spolupráce mezi eh, všemi strukturami společnostmi, i mezi soukromými, i mezi veřejnými, i mezi neziskovými organizacemi. A také podnikatelská sféra se musí chovat odpovědně. Dokonce tedy máme dnes i zástupce podnikatelské sféry mezi námi. Jsem velice rád, že se můžete zúčastnit. Vážené dámy, vážení pánové, Naši voliči jsou lidé, kteří sdílí vaše cíle. Je však důležité si uvědomit, že pět milionů Evropanů si přeje žít ve světě, který se bude chovat šetrně k životnímu prostředí. Vaše královská výsosti, dám vám, vám tímto slovo. Uh, eh, pánové prezidenty, vážení hosté, dámy a pánové, já jsem se teprve velice eh, nedávno se mě dostalo eh, tady toho privilegia pohovořit před parlamentem. Tak byl jsem skutečně pohnut a téměř vystrašen tím, že jsem zván opět Eh, abychom debatovali o tom důležitém tématu, eh, jak eh, navést naše ekonomiky na nízkouhlíkovější trajektorii. Já si velice dobře uvědomuji, že to je něco, co je, co musím, čem musíme vytrvat. A není to lehké ve vážné ekonomické situaci. Ale člověka zahřeje u srdce, když slyší, že zde v Bruselu se věnuje taková pozornost těm změnám, které jsou potřebné, pokud Evropa má zvládnout ekonomické důsledky klimatických změn a plnění přírodních zdrojů světa. Když dovolíte, a e, jelikož Eh, jste mě o to požádali. Eh, rád bych využil této příležitosti eh, uvažovat o tom, proč vlastně neexistuje žádný důležitější a nelhavější problém a proč se tím musíme zabývat. Tak především potřebujeme více dohloubky pochopit vztah mezi potravinami, energetikou, zásobování vodou a ekonomickou bezpečností a mezi politikami, které v těchto oblastech uplatňujeme. Je to o to důležitější, že se zostřuje soutěž o půdu a další zdroje, což už nyní má dopad na ceny a určitě zesiluje tento problém tím, jak se rychle mění počasí. Já jsem historik, nikoli ekonom, ale je mi zřetelně jasné, že pokud bychom na tyto problémy nereagovali, reagovali způsobem business as usual, to znamená spolehali se pouze na eh, zvyšování HDP, tak eh, to nám možná dočasně pomůže, ale není to lék na tyto problémy. Proč? protože já si nedvedu představit, jak dlouhodobě udržet růst HDP, pokud současně budeme spotřebovávat eh, tak intenzivně zdroje naší planety. Musíme si uvědomit, že existuje přímý, přímý vztah mezi eh, pružností a vytrvalostí eh, přírodních ekosystémů a národních ekonomik. A nezapomínejme, že právě na těchto vlastnostech Eh, závisí naše budoucí prosperita. A já si uvědomuji, že o tom, co to je ta pružnost a vytrvalost, o tom se hodně debatuje. Já si myslím, že to je schopnost absorbovat, eh, odpružovat a přizpůsobovat se vnějším šokům. A eh, bez eh, této vlastnosti se nebudeme schopni příliš přizpůsobovat. Jestliže eh, to předivo eh, zemských ekosystémů, které podporují život, eh, je křehký a mohlo by, mohlo by to všechno skolabovat tehdy, když přírodní systémy ztratí tuto schopnost bránit se. A jak dlouho potom to bude trvat, než tuto schopnost ztratí naše ekonomické systémy? Eh, velice názorným příkladem je kácení deštných pralesů. Za poslední 50 let jsme jich už asi třetinu eh, zničili, spálili nebo vytěžili a eh, zhruba každý den jich ubývá 6 milionů hektarů, což je nějakých 24 tisíc fotbalových hřišť. A s nimi mizí desítky tisíc rostlinných a živočišných druhů. A mizí definitivně. A nevíme, eh, co všechno dále s tím ztracíme, kolik různých možných eh, eh, léků a inovativních biologických řešení. A jelikož ty stromy, které Eh, převáděly eh, miliardy litrů vody do atmosféry, už nejsou, tak tím eh, měníme charakter počasí a podkopáváme stabilitu produkce potravin. Takže stačí vypálit hektar dešného pralesa a má to přímý dopad na živobytí a na život našich měst a vesnic. V nedávno eh, jsme objevili eh, takzvané, takzvaná stoletá sucha, eh, která se nicméně objevují dvakrát do roka. A je to tím, že v Amazonii se lesy kácejí tak rychlým tempem, že, že se z ní stává zdroj uhlíku místo úložiště toto skutečně musíme zastavit. Je to naprosto kritická otázka. Pokud se nám nepodaří vyřešit tento problém, tak navzdory všemu dalšímu, co možná budeme podnikat, nebudeme mít odezvu na klimatické změny. A také je jasné, že musíme opustit konvenční model růstu, který je založen na produkci a spotřebě vysokouhlíkatého zboží. My eh, musíme eh, rozdělit růst spotřeby od růstu spotřeby uhlíku, produkce uhlíku. Toto Eh, je důležité proto, abychom ochránili přírodu a zároveň nehorozili své ekonomické potřeby. My eh, musíme se právě pohybovat v tom rámci prušnosti a vytrvalosti a takto rekalibrovat eh, náš způsob života. Pokud k tomu nepřistoupíme dříve, tak nás chysta, čekají opravdu těžké časy. Problém spočívá v tom, že my si nemůžeme dovolit selhat. A úspěchem bude eh, vybudovat tak, takovou nízkouhlíkovou ekonomiku, která bude nabízet eh, příležitosti. Eh, naštěstí vidíme povzbuzující příznaky pokroku. Já jsem byl velice potěšen strategickým energetickým technologickým plánem, který eh, představuje šance pro eh, celý energetický systém, tedy zdroje, produkci, dopravu, obchod. To je velký krok vpřed. A pokud eh, mohu říci, tak tato konkrétní iniciativa je něco, co je příkladem a velice pozitivním příkladem Evropy pro zbytek světa. Já eh, si velice dobře uvědomuji, eh, jaké potíže jste museli překonávat, eh, když jste se rozhodli přijmout evropský cíl, tedy omezit emise skleníkových plynů o 20 do roku 2020. Nicméně klimatičtí vědci a stovky dalších varují že e, pokud máme se postavit e, změně klimatu, e, tak to musí být ne 20% do roku 2020, ale 50% do roku 2050. Proto tedy váš cíl musí být pouze tím minimálním cílem. A Evropská unie nyní uvažuje, že by si ten cíl zvýšila na 30%, čemuž tleskám. Nezapomeňme, dámy a pánové, že zemědělství, které je průmyslové a závislé na eh, ropě, eh, vede k tomu, eh, že se ceny potravin vážou na ceny ropy. Podle jedné studie se ukazuje, že stravovací návyky na západě znamenají spotřeba 4,4 litru nafty denně. A můžeme říci, že loni v prosinci eh, cenový index potravin eh, dosáhl nejvyšší hodnoty od roku 1999. My víme, že ve světě je miliarda lidí, kteří hladoví, další miliardy, která nemá dostatek potravin a na druhé straně zhruba miliarda lidí je obézních a to jsou lidé v bohatých zemích, eh, kde se obrovské množství potravin každoročně vyhazuje. Současně s tím víme, že po celé 40 zemědělské produkce se zničí ještě k tomu, než, ještě dříve, než se dostane na trh. To určitě je velmi nezdravá situace. A bohužel naše vysoce intenzivní zemědělství ovlivňuje mořské prostředí, eh, poněvadž eh, do moře se dostávají eh, živiny ze zemědělské produkce a to ovlivňuje živé organismy v moři. My třeba víme, že takové ty kvetoucí, známe takové ty kvetoucí vodní plochy a to vede k prostředí bez kyslíku, k mrtvým zónám. Podle Spojených národů eh, v roce 2004 takovýchto mrtvých zón bylo v roce 2004 140. Eh, ohročená je oblast Mexického zálivu. V roce 2002 tamnější mrtvá zóna se odhadovala na velikost Massachusetts. A bohužel novější zpráva z Dánska říká, že něco podobného by mohlo nastat eh, z kombinace vysokých teplot a zvýšených úrovní kysičníku uličitého eh, může vést k rozšíření těchto mrtvých zón z 2% na 20% eh, plochy světových oceánů do roku 2100. 25 CO2, eh, který produkujeme my jako lidstvo, je absorbováno v oceánech, ale zdá se, že kapacita oceánu v této funkci eh, poněkud eh, klesá právě proto, že se mění habitaty při pobřežích. Eh, eh, například eh, očekáváme, že 13,5 gigatun kysličníku uhličitého v příštích 50 letech v příštích 50 letech bude vypuštěno v důsledku vyklučování mangrových plantáží. A podobně také prostou transportní emise. Dále zde máme další eh, nebezpečí, jako je nadměrný rybolov, klimatické změny, eh, toxické znečišťování a invazivní spíš species. Toto znamená, že máme mnoho hrozeb a musíme přistupovat k této problematici holistickým způsobem, tak abychom mohli dále využívat rybolovu. A musíme eh, najít eh, eh, nové způsoby, například ekokulturu, která nás bude zasouvat tam, kde tradičně směství nebude moci. Já myslím, že můžeme říci, že navzdory subvencí ve výši zhruba 16 miliard dolarů každoročně se zdá, že je pro rybolov, že mu tedy přinejmenším nepomáhá. Eh, rybolov mm, dnes eh, přináší k HDP 200 miliard dolarů ročně, ale to už nebude trvat dlouho. Eh, tady je to velký problém, nicméně v něm se skrývá také možné řešení. Výzkum do budoucnosti tuňáka obecného a jeho rybolovných oblastí se e, odhaduje zhruba na 120 miliard dolarů, e, přičemž e, zpět dostáváme 70 miliard dolarů. Výzkum ukazuje, že udržitelná budoucnost i bez, subsid, eh, bez eh, dotací eh, může produkovat zisk ve výše 310 milionů dolarů, pokud se úroveň do populace dostane zpět, kde byla. Světová banka odhaduje, že i když bychom současné dotace zrušili úplně, pak by skutečně mohla, mohl rybolov přispívat k HDP 250 miliardami dolarů ročně, a to udržitelným způsobem. Toto nám nabízí nabídku dlouhodobých řešení, spíše než krátkodobých řešení. A je to také řešení, z něhož by mělo prospěch velká většina všech zúčastněných stran. Vím, že to bude žádat obtížná rozhodnutí a ještě obtížnější zavádění těchto rozhodnutí do praxe. Ale pokud nebudeme vést pouze krátkozrakou politiku, ale zaměříme se na budoucnost, tak si říkám, zda zde vůbec existuje nějaká jiná alternativa. Dámy a pánové, doufám, že víte, o čem hovořím a co chci říci. Dnes musíme činit více, abychom odvrátili katastrofy, které, kterým můžeme čelit zítra. A to učiníme pouze tak, že změníme náš přístup, který se týká řešení ekonomických problémů. Pokud chceme, aby naše zemědělské systémy a systémy hospodaření s moři byly odolné v dlouhodobém hledisku, musíme navrhnout takové politiky, a to v každém odvětví, které vyčíslí skutečné náklady, které e, to bude mít na životní prostředí a také na e, přírodní kapitál. Je třeba toto zdůrazňovat. Já sám se těmito tématy zabývám už více než 30 let a také se střetávám s nejvýznamnějšími světovými odborníky. Proto mi dovolte podělit se s vámi o některé postřehy a o některé myšlenky které by nám mohly v tomto úsilí pomoci. Zcela jistě bych navrhl, že sociální a ekonomická stabilita musí vycházet z toho, že budeme oceňovat a podporovat místní komunity a jejich tradice. Musíme si také uvědomit, jako eh, zde máme například, jako to například činí určité zprávy, které se týkají zemědělství, je důležité uznávat různé metody zemědělství je také důležité u, umožňovat, eh, uvědomovat si, eh, že to vše zvyšuje odolnost eh, nikoli pouze zemědělství, ale také to posiluje ochranu krajiny, komunity a celkově to podporuje i vytváření dalších statků v odvětví turistického ruchu, lesnictví nebo průmyslu. Je zde tedy důležité, abychom zde nalezli politiky, které budou posilovat tuto rozmanitost. Možná bychom třeba mohli přemýšlet o tom, aby veřejné finance byly úžeji cílené, aby se využívaly tzv. inteligentní dotace. Tím bychom mohli také podporovat rozmanitost produkce a zároveň tím chránit veřejné statky. To je zásadní, pokud chceme posílit odolnost zemědělství, moří a také systému energetiky, abychom měli zde zabezpečení dodávek a zároveň, abychom dokázali odolávat různým neočekávaným šokům na mezinárodních trzích, které zcela jistě budou přicházet vzhledem k tomu, jaký bude mít dopad změna klimatu. Dále musíme mít také trošku jiný přístup k účetnictví a k podnikání je důležité, aby zde podniky byly odpovědné vůči společnosti i vůči životnímu prostředí. Také zde musíme mít způsob, kterým dokážeme ohodnotit dopad našich, našeho jednání. A právě z toho důvodu jsem se rozhodl zahájit před 6 lety zvláštní projekt Accounting for Sustainability, projekt účetnictví pro udržitelnost. Cílem bylo vytvořit nový systém obchodního výkaznictví, který by měl zároveň odrážet i dopad e, finančních, e, environmentálních a sociálních prvků na dlouhodobý výkon organizace. A mohu říci, že stále se zvyšující počet organizací, včetně například britské vlády nebo mezinárodních skupin, jako je EDF Energy, HSBC nebo Aviva, přijímají tento systém takzvaného integrovaného výkaznictví. A dokonce minulý rok se mi podařilo rozšířit tento projekt tím, že zde začala působit mezinárodní skupina, v níž eh, také je tato skupina podporována různými účetními skupinami, mezinárodními účetními firmami, burzami a dokonce i OSN. Jsem velice rád, že tato iniciativa podstatě předjímala zjištění studie OSN, která se týkala ekonomiky, ekosystému a biodiverzity. Tato studie se nazývala TEEB a e, tato zpráva také byla před, předložena na setkání 193 ministrů životního prostředí v Nagoje. Hovoří se o tom, e, že tato, tento systém nebo systém národních účtů musí být modernizován tak, aby se zde také počítalo s takovými veličinami, jako je zdraví přírodního kapitálu a také je důležité brát v úvahu to, jak eh, fungují služby přírodních ekosystémů. V rámci jakéhokoliv nového rámce je zcela nepochybně zapotřebí stanovit si dlouhodobé cíle pro veřejnou politiku a také je nutné podporovat takzvanou zelenou nebo ekonomickou, ekologickou ekonomiku. Musíme vycházet z udržitelného řízení zdrojů, z lepšího hospodaření s odpady. Eh, je zde zapotřebí stavět nové budovy, které budou mít nulovou, nulové emise CO2 a také dále třeba pracovat na obnově stávajících budov a usilovat o přísné standardy energetické účinnosti pro nové budovy, automobily i e, výrobky. Je zde důležité, abychom tím vytvořili nové a udržitelné ekonomické příležitosti. Je také důležité dále zdůrazňovat e, udržitelný rozvoj měst a pomáhat podnikům k tomu, aby mohli zachovávat biologickou rozmanitost a zároveň chránit ekosystémy. Na druhé straně bychom se měli méně spoléhat na různé vládní dotace a mechanismy, které paradoxně naopak mohou oslabit všechny přirozené prvky, které nám poskytují přirozené základní zdroje. Pokud chceme, aby všechna tato řešení byla zavedena do praxe, musíme podporovat účená partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem, což o čemž hovořil i pan předseda. Také je důležité, abychom využili erudice různých odborných eh, nevládních organizací. Nemůžeme to nechat pouze na trhu, protože dlouhodobé politiky veřejného sektoru musí být soudržné a koherentní, aby vytvořili takové prostředí, které bude podněcovat investice soukromého sektoru. Pouze tímto, pouze tímto bude také soukromý sektor připraven k tomu, aby sám investoval kapitál. Trh sám samozřejmě nabízí způsoby, jak eh, zrychlovat změny chování, ale je důležité, aby tyto změny byly v hledáčku dlouhodobých politik a aby také těmi politikami byly jasně řízeny. A tím pádem je také důležitá dobrá legislativa a zároveň legislativa, která bude správným způsobem vymáhána a prováděna. Nyní bych chtěl ještě zdůraznit úlohu spotřebitelů. Myslím si, že než my všichni, co by spotřebitelé, jsme si začali uvědomovat, že můžeme vyžadovat různé udržitelné produkty a služby od podniků i od, od vlád, tak teprve poté začínají politikové zdůrazňovat také e, tyto e, důležitost této udržitelnosti. Otázkou je, proč veřejnost není ještě aktivnější v tomto úsilí. Myslím si, že je to tím, že ekologičtí aktivisté a ekologové obecně se spíše dlouho snažili soustředit na to, co by lidé neměli dělat, pokud chtějí žít, e, e, pokud chtějí žít ekologicky. Ale velice to často vede k tomu, že e, to znamená, že by se lidé měli něčeho vzdávat a proto lidé nejsou příliš ochotní k těmto změnám. A proto jsem v loňském roce zahájil novou iniciativu, která se nazývá START. A tato iniciativa má ukázat všem lidem e, naopak, co mohou začít dělat nově, abychom lépe využívali naše přírodní zdroje. Spolupracujeme s některými hlavními firmami Evropy, například Kingfisher nebo Eurostar. Také spolupracujeme s různými známými osobnostmi a snažíme se stále, jak si v uvozovkách, prodávat, výhody udržitelnosti. Například eh, hovoříme o tom, že by mělo být módní spotřebovávat méně. A já se domnívám, že tento přístup by mohl být eh, dokonce i ziskovější. Například, jak zjistila firma Marks a Spencer, tak inovativní přístup k udržitelnosti dokáže ušetřit prostředky. Hovořil jsem o tom, že jsou zde také lidé, kteří jsou skeptičtí vůči změně klimatu a kteří popírají vědecké, eh, vědecké poznatky, že tedy eh, změna klimatu se stále zhoršuje, a to zejména aktivitou lidí. Ukazuje se, že stovky vědců z celého světa Eh, jsou eh, vlastně osočováni z toho, že jsou příliš, že, že nejsou nestraní. A nakonec to vede k tomu, že někteří z nás se eh, snaží vůbec přemýšlet o tom, jak je to s tím kapitalistickým systémem, který je založen na trhu a který nyní dominuje celému světu. Já se však ptám, co řeknou tito lidé, až se jich jednou zeptají jejich vnoučata jak budou reagovat na to, až jim vnoučata řeknou, že oni ignorovali veškeré naprosto jednoznačné signály, které říkají to, že dochází k určitým změnám. Co řeknou na to, že e, nenaslouchali posledním výkřikům různých e, tradičních společností, které žijí na celém světě a které neustále varují před katastrofou, protože tyto komunity dokážou číst v těchto signálech a dokážou rozpoznat tyto změny v takových jinak běžných eh, vzorcích přírody. Ptám se, zda tito lidé nakonec budou pohnáni k odpovědnosti za to, že odmítali přijmout jakýkoliv princip eh, obezřetnosti a přistupovat k této otázce opatrně. Myslím si, že hrajou trošku takovou hru babank s budoucí, s celou budoucností nás všech. A přitom budoucnost bude do velké míry ovlivňována také tím, co zde rozhodnete vy v Evropském parlamentu. Vážené dámy, vážení pánové, vážený pane předsedo, velice vám děkuji za pozornost. Chtěl bych vám ještě slíbit, že to, co zde rozhodnete, eh, bude také velice důležité i pro další činnost. A proto se vás táži, zda máme dostatek kuráže chopit se příležitosti a vydat se s Evropou na cestu přežití a ekonomické prosperity a tak si získat vděčnost našich budoucích pokolení. Uh, mnohokrát děkuji vaše královská vítosti. Výsosti. Vy jste hovořil o celé řadě velmi důležitých problémů a velmi důležitých eh, otázek, které nás čekají. Otázka energie, vody, to všechno je velice důležité. Jak vyřešit problémy v této oblasti, ale také strategický plán pro oblast energetiky. Tady to ještě nebylo eh, schváleno, ale já doufám, že to bude. A také otázka úspor energií a energetická účinnost, to všechno je velice důležité. Eh, a to je také z hlediska eh, partnerství veřejného a soukromého sektoru velmi důležité. Nemůžeme mnoho dosáhnout eh, v této oblasti bez takového partnerství. Takže děkuji vám za váš velmi důležitý projev. A nyní dovolte, abych dal slovo předsedovi Evropské komisi Jose Manuelovi Barosovi. Děkuji. Vaše královská vítosti, pane předsedo Busku, pane předsedo Van Rompuy, vážení členové Evropského parlamentu, vážení hosté. Dovolte, abych úvodem řekl, jak velmi důležité je toto setkání jsme eh, svědky takovéhoto velmi důležitého setkání mezi podniky, nevládními organizacemi a celou řadou dalších partnerů. A dovolte, abych vaše královská výsosti řekl, že to je opravdu eh, pro nás, pro všechny, velmi inspirativní, co tady zaznělo. Eh, vidíme tady jasné potřeby, jestliže chceme, aby Evropa se ubírala cestou růstu a prosperity. Předseda Buzek i eh, jeho královská výsost eh, tedy si zaslouží naše velké díky za to, že organizovali tento summit. Já jim chci velice poděkovat a chci také eh, poděkovat všem za toto velice důležité setkání. Zejména chci poděkovat Corporate Leaders Group on Climate Change. Myslím si, že mezi nízkouhlíkovým, nízkouhlíkovou dimenzí a prosperitou je velice jasná vazba a také to ukazuje eh, agenda Evropa 2020. To je koncepce, která nás eh, vede eh, ke strategii nízkouhlíkového rozvoje, k zelenému rozvoji. Nízkouhlíková ekonomika, to Eh, neznamená pouze eh, naskočit někam do posledního vagónu. Znamená to trvale udržitelný rozvoj a přeschod na nízkouhlíkovou ekonomiku, což není pouze nějaká fantazie, kterou si vymýšlíme. Je to velice důležitý klíčový faktor pro to, aby se Evropa mohla prosadit na trzích 21. století, aby vytvářela nová pracovní místa pro evropské občany. Eh, tady Opět se to projevilo před dvěma týdny, když se schválili stěžení iniciativy pro eh, energeticky účinnou Evropu. Je to velice důležité. Jediná adekvátní eh, odpověď je zajištění eh, energetických dodávek, účinný rozvoj a účinné využívání zdrojů. Jsou tady tři podmínky podle vašeho názoru. Za prvé, koordinovaná akce v celé oblasti politik s jasnou politickou viditelností a s podporou. Já jsem také vděčný za veškeré úsilí, které se vyvíjí v podnikatelských kruzích pro celou tuto záležitost. Účinnost zdrojů, ta se netýká pouze určitých oblastí zelených technologií, musí se stahovat na daleko širší eh, oblast také otázka eh, včasného zavádění všech těchto technologií založené na eh, dlouhodobých politikách, které jsou předvídatelné. A také otázka eh, spotřebitelů a podpoření či motivování spotřebitelů ve smyslu nových inovací, abychom měli jistotu, že ta energetická účinnost se nikde nestratí. Tyto iniciativy určitě budou společným jmenovatelem pro velice důležité oblasti, jako je zemědělství, rybolov, průmysl, energetika, eh, využívání zdrojů, to všechno, všechny tyto oblasti eh, musí sledovat eh, tyto cíle. Projevuje se to ve veliké škále různých politik. Identifikovat nové příležitosti pro rozvoj a růst, využívat zdrojů účinným způsobem, to všechno je velmi důležité v ruku v ruce s bojem proti klimatickým změnám. Mnoho z tohoto může být učiněno nejrůznějšími způsoby za relativně nízké náklady. Musíme si ovšem uvědomit, co je v sázce a musíme také změnit své chování. Některé věci budou vyžadovat velké investice, některé budou eh, vyžadovat eh, velké eh, změny v systémech dopravy, zemědělství, průmyslu a dalších. Samozřejmě nic nebude možné, pokud podniky nemají jistotu, že je třeba investovat a že je třeba investovat hned nyní. Já věřím, že podniky budou mít velký prospěch z těchto inteligentních investic. Zajistí si eh, dlouhodobou stabilitu, ale musí se opírat o určité jistoty. Eh, také věda a výzkum samozřejmě k tomu přispívají když bojujeme proti kyselému dešti, když zachraňujeme ozonové vrstvy. Tady je celá řada znamení, které vidíme a e, například recyklace se musí stát běžnou, běžným postupem pro podniky i pro domácnosti. E, v Evropské unii se o více než 10% snížily emise CO2 a přitom narostla e, průmyslová výroba o 40%. Také se snížila spotřeba fosilních paliv tím, že se zvýšila účinnost využívání energií. Používají se obnovitelné zdroje energií. 25 velkých slunečních elektráren na světě Eh, tedy 23 z 25, eh, které existují na světě, jsou v Evropské unii. A to by se mělo určitě rozšířit i do dalších oblastí ve prospěch všech. Musíme prosadit eh, konkurenceschopnost, vytvářet kvalitní pracovní místa, zajišťovat zdravé životní podmínky. A to všechno nás může vést k trvale udržitelnému zdroji k trvalé udržitelnému růstu a vytvářet velké ekonomické hodnoty. Naproti tomu, na druhé straně, eh, velké emise eh, ohrožují zdraví lidí a nikterak nepomáhají rozvoji ekonomiky. Eh, můžeme také využít akci UNEP a také Evropský patentový úřad. To všechno ukazuje, jak je možné prokázat, že fosilní paliva jsou vlastně zastaralými technologiemi, tak jak to také se prosazuje od kyotského protokolu. Musíme si uvědomit, uvědomit, že eh, čas eh, běží velmi rychle, rozvoj běží velmi rychle a je tady nebezpečí, že my zaostaneme vzadu. Eh, otázka je již hovořit o roku 2050, o snížení eh, emisí o 80 až 95 do té doby, aby bylo možné zachránit eh, klima, ochránit ho před změnami. To všechno se musí také do roku 2050 projevovat v dopravních systémech. Do té doby musíme mít jasný plán úspor energií a to zajistit 20% úspory do roku 2020, což je první naše etapa a to také se se potvrdilo na poslední Evropské radě minulý pátek. Do léta chceme stanovit naše dlouhodobé cíle a chceme jasně eh, potvrdit naše závazky. Jak může EU do roku 2050 vytvořit systém e, nízkouhlíkový? E, to je třeba už do tohoto podzimu si jasně naplánovat. E, to je třeba, aby se to projevilo i v politice soudržnosti, v politice rybolovu, v politice zemědělství, ve všech oblastech, kde je zapotřebí efektivně využívané energetiky a nízkouhlíkové Eh, postupy. To je zcela zřejmé. V současné době Evropa dováží přes 300 miliard eur, eh, které platí za energie. energie eh, obnovitelné zdroje energií, to by mohlo snížit do roku 2000 o 20 miliard a vytvářet to může obrovské množství pracovních míst a e, také snížit emise o 700 milionů tun. Dámy a pánové, všichni e, se tady podílíme na vytváření nízkouhlíkové budoucnosti Evropy. To není, jak někteří tvrdí, jen taková nějaká fantazie. Je to skutečně podnikatelsky přívětivá e, perspektiva. Naše úsilí povede k lepší prosperitě. Eh, podniky budou sklízet plody tohoto úsilí a bude to mít velké výhody na trzích. Já jsem přesvědčen, že budoucnost patří těm, kdo chápou, že eh, udělat, méně, udělat více za méně je tou správnou strategií. Evropská komisie eh, toto všechno jasně říká. Prostě pracovat více za použití méně pracovníků, to je také dobrá propaganda. A teď je třeba projevit dobrou vůli a projevit ochotu k partnerství. A to přesně já vidím před sebou a chci vám všem velice poděkovat. Děkuji vám, pane předsedo Barroso, za eh, váš eh, proslov a také za prušnost, jakým jste přistoupil k našim E, plánům a také všemu přístupu k ekologickým, energetickým cílům, e, k otázkám ochrany klimatu a tak dále. A nyní promluví předseda Evropské rady, pan Herman van Rompuy. Máte slovo, pane předsedo. Děkuji. E, vaše královská výsosti, pane předseda Evropského parlamentu, předseda Evropské komise, dámy a pánové. Vaše rozhodnutí zaměřit se dnes v debatě na nízkouhlíkovou ekonomiku je v pravý čas. Minulý týden Evropská rada 27 šéfů vlád věnovala velkou část svého summitového zasedání právě nízkouhlíkové ekonomice. Prokázalo se, že na této úrovni existuje odhodlání, odhodlání eh, dosáhnout výsledků jak na úrovni Unie, tak členských zemích. Pokud se týče potřeby nízkouhlíkové energetiky, říká se, že Evropská unie bude nadále investovat Eh, do udržitelné nízkouhlíkové energetiky. Dosáhováním cílů do roku 2050 eh, zmenšit o 95 eh, naše emise skleníkových plynů oproti roku 1990. To bude revoluce, která musí začít hned. v Prakticky hovoříme o nové průmyslové revoluci. Rozhodnutí dneška budou symboly zítřka. Buď to budeme mít eh, měsíční krajinu, a nebo větrné parky. To všechno si vyžáduje investice do bio, eh, paliv, chytrých sítí a podobně. Implementace směrnice o obnovitelné energetice bude v této oblasti velmi, velmi důležitá. Půjde především o efektivnímu, eh, o investice do efektivního využívání eh, energie při redukování emisí CO2. Eh, jednoduše řečeno, eh, musíme spotřebovávat méně energie. Nezapomínejme, že nejčistší a nejbezpečnější energie je taková, kterou nespotřebujeme. Cíl 20% do roku 2020, jak to bylo schváleno v červnu, eh, tak toto, na to se musíme zaměřit zvláště, protože momentálně se nám to příliš nedaří. Je zde velký potenciál úspory energie v budovách, v produkci, e, výrobě a dopravě. K prvnímu lednu příštího roku by ve všech členských zemích při vyhlašování veřejných zakázek na pořizování budov měla být zahrnutá kritérie energetické účinnosti. A to patří do e, naší politiky a naší opatření v celém dodatelském řetězci. E, většina technologií, která bude potřebná, e, zatím není zcela rozvinutá a musíme pracovat na jejich dokončení a využívání. Proto Evropská rada chce, aby do konce roku 2012 měla k dispozici regulaci pro inteligentní energetické sítě, a proto máme prioritu také například pro větrnou energii. Bude to znamenat, že se budeme muset zabývat otázkou eh, veřejné akceptace některých věcí, jako jsou eh, chytré elektroměry a přechod na obnovitelné zdroje energie. Abychom získali veřejnost na svou stranu, čeká nás ještě spousta práce. To všechno je imperativem ekonomickým i ekologickým. Evropská rada poukazuje na to, že bezpečná, udržitelná energie za přiměřenou cenu zůstává evropskou prioritou. Akce na evropské úrovni mohou a e, musí přinést a přispět k dosahování těchto cílů. Mnoho se e, řeklo a udělalo pro stanovení ambiciozních energetických cílů, včetně přijímání široké legislativy, která toto podporuje. Minulý týden summit Evropské unie podtrhl, jak odhodlaná je Evropská unie. Minulý týden, myslím, šlo o osobní politické závazky šéfů vlád 27 členských zemí v tom smyslu, že tyto cíle budou prioritou. Znamená to, že musíme skombinovat to, co můžeme udělat jednotlivě v členských zemích, s tím, co můžeme učinit eh, dohromady využíváním synergií a velikosti. Evropská unie, která je největším společným trhem na světě, má svými rozhodnutími vliv nejen na našem kontinentu, ale po celém světě. Je to příležitost opět eh, ukázat přínos spolupráce v Evropě. Je to tedy jakási zpráva, která je eh, opatrně optimistická, i když optimismus není zcela politicky korektní. My v Evropě si ambiciozní ekologické cíle často stanovujeme dříve než zbytek světa a při odhodlání to také můžeme naplnit. Z tohoto důvodu je vaše eh, dnešní konference tak důležitá. Vidím, že se tady setkávají vedoucí experti a lidé z praxe, jakož legislátoři z Evropského parlamentu. To je velice Eh, dobré složení a já se tedy těším na výsledky vaší konference. Když se zaměříme na střednědobý a dlouhodobý horizont, eh, což je také má ambice jako předsedy Evropské rady, existuje eh, velmi málo Téma, které by byly důležitější než ta vaše témata. Já vám držím palce a děkuji vám za práci, děkuji vám, vaše královská výsostě, za vaši přítomnost, která napomůže popularizaci této akce. Děkuji. Uh, Velice děkuji, pane předsedo, za tento proslov za, a také za organizaci poslední Evropské rady. Je pravda, že se nám nepodařilo dosáhnout všeho, co jsme chtěli, minimálně prozatím. Nicméně každá Evropská rada je velice důležitá, protože také ukazuje na naše zájmy, ukazuje na to, co, o co usilujeme. Bohužel jeho královská výsost bude muset už dnešní konferenci opustit, Chtěl bych ocenit váš zájem o otázky ochrany životního prostředí. Je to pro nás nesmírně důležité. Také vám chci poděkovat za podporu v podstatě veškerých myšlenek, které jsou zároveň i zásadní pro Evropský parlament. Protože o všech bodech, o kterých jste hovořil, se také jedná i zde. Zatím jsme ještě nedosáhli všeho, co jsme si přece vzali, třeba před pěti nebo sedmi lety. Nicméně dochází k velkému pokroku. Potřebujeme ještě více zaujetí a více zapojení do mezinárodních jednání, zejména co se týče otázek změny klimatu, protože je zde velká propojenost. Ale vaše přítomnost na dnešním summitu byla také velkou podporou. Hovořil jste o tom, že musíme žít v prostředí, které bude šetrné k životnímu prostředí a že takové prostředí musíme vlastně sami vybudovat a to je nesmírně důležitá myšlenka. Velice vám děkujeme za dnešní přítomnost. you. Uh, dámy a pánové, nyní budeme pokračovat. Zahájíme rozpravu. Dávám slovo paní Corinne Lepáš, místo předsedkyni výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Paní Corinne, máte slovo. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Pánové předsedové, vážení kolegové, dámy a pánové, v rekordním čase tří minut mám uvést diskusi, která následuje po těch vynikajících projevech, které jsme právě vyslechli. Já se chci soustředit na dva body. Za prvé, ambiciozní cíle na úrovni těch velkých výzev. Myslím, že všichni Můžeme být zde hrdí, ať už zastáváme jakékoliv místo v institucích Evropské unie. Všichni můžeme být hrdí na to, že patříme do světového regionu, který si stanovil nejambicioznější cíle. Jeho královská výsost to připomněla. Jde o velké věci a jde o procesy, které eh, mohou mít eh, značné důsledky. Byla jsem v Cancunu a viděla jsem, jaké je nadšení. A chci říci, že chceme-li si udržet eh, naše vůdcovství v této oblasti, je naprosto nutné, abychom zvýšili naše závazky, abychom zvýšili naše cíle, o které usilujeme. 30% snížení skleníkových plynů na jedné straně a povinné závazky v oblasti energetické účinnosti. To jsou důležité věci. Pane předsedo, důležité je, abychom umožnili našemu průmyslu, aby zůstal ve vůcovské pozici, či případně vůcovskou pozici získal. To je první bod mého úvodu. A druhý bod, ke kterému se chci vyjádřit, to je nutnost mít konzistentní cíle a to v rámci politik boje proti klimatickým změnám a také konzistentní provázanost jednotlivých politik mezi sebou. Jednak tedy v rámci boje proti klimatickým změnám musíme mít konzistentní politiku. To je jisté. Chceme li dosáhnout výsledky, musíme mít systém kvót, který dobře funguje, chceme-li zajistit návratnost investic, ať už v oblasti obnovitelných zdrojů energií nebo energetické účinnosti, musíme mít konsistentní cíle. Nesmíme podporovat průmysl založený na fosilních palivech. To jde proti eh, proudu hlavních změn. Vážený eh, pane předsedo, já myslím, že se to Eh, týká politicky velice důležité otázky, včetně eh, paliv z břidlicových písků. A já myslím, že i toto téma jasně ukazuje, že břidlicové písky mají o 23 vyšší eh, obsah CO2 než ropa. A přece nechceme, abychom ještě CO2 přidávali místo, abychom snižovali jeho emise. Eh, veřejné eh, orgány eh, musí vědět, jaký typ vývoje podporují. Dále otázka konzistentnosti mezi jednotlivými politikami. Hovoříme o nízkouhlíkové ekonomice. Já si kladu otázku, dámy a pánové, zda bychom neměli hovořit o, spíše o Eh, nízkoodpadové ekonomice, tedy ekonomice, která by produkovala velmi málo odpadů. Nakonec CO2 a skleníkové plyny, to jsou přece také odpady. Proto musíme činit náležité volby, eh, volit takové postupy, které budou nízkouhlíkové a to trvale udržitelně. A aby to byly technologie, které nevytváří odpady. Nemůžeme stavět na stejnou úroveň Eh, obnovitelné zdroje a na druhé straně nízkouhlíkové postupy, které by ovšem produkovaly jiné typy odpadů a nebyly by trvale udržitelné. Já dodržím, pane předsedo, své tři minuty, protože už budu končit. Poslední věc ještě dodám. Myslím si, že je důležité, aby toto všechno spadlo do nové vize, řekla to také jeho královská výsost. Eh, abychom eh, na základě nového účetnictví propočítávali eh, naše nové priority. Potřebujeme novou vizi, globální vizi a musíme vidět hospodářské, sociální i environmentální důsledky toho, co si volíme jako cestu. Jen tak zajistíme skutečnou prosperitu v oblasti ekonomiky a jen tak naplníme svou odpovědnost vůči budoucím generacím. Vážený pane předsedo, tolik jsem, tolik jsem chtěla říci úvodem k této diskusi. Děkuji vám. Děkuji. A chtěl bych požádat o stručná vystoupení eh, paní Herstrok a paní Eck. Eh, eh, děkuji, pane předsedo, velice děkuji za zorganizování tohoto summitu, která je nesmírně, který je nesmírně důležitý. Potřebujeme využít naše prostředky k tomu, abychom získali prosperitu pro Evropskou unii. A já sama také jsem zpravodajkou ve výboru ITRE pro rozpočet, proto se chci zeptat na otázku. Začnu jedním citátem, který jsem se naučila od maminky, který eh, ten citát hovoří o tom, že nestačí pouze mluvit, musíte také přistoupit k činu. A já se proto ptám, pokud máme dost nadšení, pokud získáme nadšení evropských občanů, pokud zde bude vize, a také dobrá vize lídrů Evropské unii. Pokud budeme dostatek politických závazků, máme zde eh, stěžení iniciativy 2020 a tak dále, tak kdy se dostaneme do bodu, kdy konečně zde také budeme mít i finanční příspěvky, které tedy eh, se budou týkat i členských států a které nakonec tedy budou v rozpočtu buď pro tento nebo pro budoucí rozpočet. Takže na to se ptám. Velice děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych také chtěla poděkovat za to, že jste uspořádali tento summit. Mám otázku na pana Van Rompoje. Vyslechli jsme se závěry rady a také jsme slyšeli, že zvláštní plán SET byl zmíněn v těchto závěrech. Myslím si, že tento plán je velice kvalitní, protože potřebujeme nové technologie a také je důležité, aby všechny společnosti, všechny firmy mohly pracovat na inovacích. Ale teď se vlastně trošku vyjádřím stejně jako paní Hercog. Jde o financování tohoto plánu SET. V závěrech rady se hovořilo o tomto plánu, ale otázkou je, kdy nakonec členské státy tedy položí na stůl peníze, které zde slibujete. Děkuji. Děkuji, já se chci nejprve omluvit. Bohužel budu muset za 8 minut už odejít, protože mám jiné povinnosti. Takže bohužel se nemohu vyslechnout celou rozpravu, ale zástupci komise budou sledovat celou diskusi. Velice rád eh, zavítám mezi vás při nějaké jiné příležitosti, tak jak to činím často. Dovolte mi nyní pouze několik komentářů. Za prvé, Vyslechli jsme si slova jeho královské výsosti. Myslím si, že tento proslov byl velice významný. A je důležité, abychom se chopili dnešní příležitosti. Jak to vypadá v realitě? Dnes je možná ještě horší získat podporu pro tento program než před dvěma nebo třemi lety. Proč? Z toho důvodu, že je zde ekonomická krize členské státy jsou trošku zdráhavější, co se týče financí na investice a paní Ek i paní Hercog na to vlastně trošku narážely, protože potřebujeme zde i financování eh, ze strany, eh, nebo veřejné financování, nebo financování ze strany Evropské unie. Proto je důležité, abychom využili tento moment a i z toho důvodu je důležitý dnešní summit. Není to důležité pouze z toho důvodu, že jste byl zastoupen nebo že z nás navštívil princ Charles, ale máme zde i zástupce podniků a dalších zúčastněných stran. Je důležité vyslat signál, že zde nehovoříme o otázkách, které jsou důležité pouze pro ochranu životního prostředí a pro klima, ale že se prostě jedná o celý program podpory růstu v Evropě. Politicky je klíčové získat podporu pro tyto plány pro období dalších finančních výhledů. Pak chci ještě připomenout, že se nejedná pouze o Evropu, je to celosvětový proces, proto také vyjednáváme s různými partnery, zejména s našimi americkými přáteli, ale také s dalšími nově se vyvíjejícími ekonomikami, například s Čínou. Potřebujeme celý postup ještě zrychlit, potřebujeme získat nové spojence. Nejedná se pouze o nějakou osamocenou akci Evropské unie musíme požádat ještě další mezinárodní hráče, aby s námi sdíleli naše závazky. Zároveň však musíme dobře plnit všechny závazky, které jsme si přece vzali my sami. Myslím si, že dnešek k tomu také přispěje. E, Evropská rada, která se nyní konala, byla velice úspěšná. Měl jsem příležitost e, tam probrat otázky, které se týkaly například energetické účinnosti, což je jednou z takových stěžejních otázek. Usilujeme o ty cíle 20, 20, 20. A myslím si, že jsme na dobré cestě. Například co se týče 20% eh, zvýšení obnovitelných zdrojů, ale ještě se nám nedaří příliš ten cíl, který se týká energetické účinnosti, takže ještě nás čeká mnoho práce. Děkuji mnohokrát. Chtěl bych poděkovat oběma předsedům za účast na této konferenci a my nyní pokročíme k dalšímu bloku nízkouhlíková prosperita, ekonomika a konkurenceschopnost. To je druhá část nebo druhý blok. Předsedat bude náš kolega Herbert Royal, což je předseda výboru ITRE. A musíme to tady trošičku zreorganizovat. Tady eh, za předsednictvem bude nám to trvat asi zhruba dvě minuty. Okay. Vážené dámy a pánové, pane předsedo parlamentu, kolegové a kolegyně, máme nyní necelých 40 minut na to, abychom v rámci prvního panelu projednali více do hloubky důležité otázky s významnými experty. Budeme se muset soustředit, abychom nechali dostatek času také kolegům k dalším debatám. Vyslechli jsme si řadu zásadních prohlášení a nyní budeme mít šanci jít eh, trošku více do hloubky s experty. Jako první eh, Lord Nicholas Stern, který je profesor pro ekonomii a politiku, předseda Grantamova výzkumného ústavu pro klimatické změny. Dále vítám Gareta Forda eh, z firmy Philips Lightning. Dále kde máme zde náhradníka za Grema Sweeneyho, výkonného viceprezidenta společnosti Shell který eh, bohužel musel <clears throat> předčasně odcestovat, eh, poněvadž byl včera přepaden na bruselském eh, nádraží. Přesto doufáme, že debaty řádně proběhnou. A jako první dám slovo panu, respektive lordu Nikolasu Sternovi. Prosím. Vážený pane předsedo, velice děkuji za přizvání na dnešní summit, který je velice významnou událostí. Myslím si, že jde skutečně o to, abychom přistoupili k akci a že ta akce samotná je něco, co je zajímavé. Zatím ještě bohužel jsme nebyli dostatečně přesvědčiví v tom, jak tuto akci ještě eh, více prosazovat a jak přesvědčovat ostatní. Za prvé je důležité si uvědomit, že rizika, která eh, zde hrozí, jsou obrovská. Jsou to existenciální rizika, týkají se budoucnosti lidstva a planety. Pokud budeme pokračovat tak, jak zatím činíme nyní, tak se zvýší koncentrace skleníkových plynů z 35 na 750. To znamená, že se nám nepodaří snížit eh, cíle, které se týkají maximálního zvyšování teploty. Planeta Země existuje asi více než 30 milionů let. A jako lidé jsme zde pouze asi 200 tisíc let. přetváříme toto prostředí a stále stoupá počet lidí z milionů na miliony a na miliardy a také dochází k různým celosvětovým konfliktům. Musíme si uvědomit roli a naši situaci. Musíme si také uvědomit, že těch pět stupňů je důležitou veličinou. Takže co musíme učinit, abychom tomu zabránili. A zde už jsou ty argumenty atraktivnější. Za prvé si musíme uvědomit rozsah akce, kterou musíme e, učinit, aby se nám vůbec alespoň na 50% podařilo dosáhnout cíle maximálního e, dvou e, stupňů Celsia. Znamená to, že musíme snižovat emise CO2 každý rok na méně než 20 do roku 2050. Pokud se ještě zvýší celosvětová, celosvětový růst, tak to bude znamenat, že musíme snižovat emise ještě výrazněji. Znamená to, že zde budeme takto usilovat eh, o snižování všude. Nicméně tím, že se nám eh, to nepodaří všude, je důležité, abychom přistoupili vlastně k nové průmyslové revoluci. V podstatě všechny tyto výpočty vychází z naprosto jednoduché aritmetiky. Mám však dobrou zprávu. Pokud se podíváme na ty minulé průmyslové revoluce, od eh, třeba vzniku přádelnictví, od textilního průmyslu až po nejnovější průmyslové revoluce, například technologii v informačních a komunikačních technologiích, tak zde vidíme, že vždycky každá e, průmyslová revoluce přinesla dvě, tři nebo čtyři desetiletí nového růstu a prosperity, což bychom měli zde v Evropě sledovat a měli bychom se z toho poučit a inspirovat se z toho pro budoucnost. Pokud se také zamyslíme nad tím, co to vlastně znamená nízkouhlíková prosperita, tak znamená to také více biologické rozmanitosti, více čistého životního prostředí a tak dále. Zároveň by to mělo podpořit i kreativitu a mělo by to být, mělo by to vytvořit lepší vzorec než pouze vzorec výroby a spotřeby. Průmyslové revoluce znam, také znamenají určité dislokace a potřebují silné investice nejsou zadarmo, ale přinášejí, jsou velice slibnou aktivitou. To znamená, jak nyní postupovat. Chci chvilku hovořit o veřejných politikách. Veřejné politiky vyžadují, abychom e, zabránili neúspěchu na trzích. Je důležité, aby trhy fungovaly dobře. Nejprve musíme, e, musíme řešit otázky skleníkových plynů, Musíme také stanovit ceny emisí, protože jinak se lidé neuvědomují, jakou, eh, jaké to sebou nese náklady. Dále potřebujeme podpořit výzkum, protože to přinese další eh, pozitivní dopady. Potřebujeme zde také k tomu, aby ostatní měli prospěch z výsledku. Potom, potom tedy musíme podporovat výzkum a vývoj. Víme, že kapitálové trhy E, nejsou příliš dobré, co se týče dlouhodobých e, rizik a dlouhodobých investic. Dále zde máme různé další podpory infrastruktur a jsou zde také důležité externality, které se týkají sítí. Můžeme například využít různé možnosti v Jižní Evropě, co se týče solárních energií, ale zároveň k tomu potřebujeme mnohem lepší přenosové soustavy, než máme dnes. A s tím se musí právě vypořádat e, veřejná politika. Dále zde máme třeba problémy e, se e, stavebním trhem. Lidé ne- ne- nemohou využívat e, fungování trhu. Také se to týká třeba i informatiky a také to souvisí i s věcmi, jako je maloobchod nebo označování. Jste důležité, aby ve všech těchto oblastech byla dobrá veřejná politika, aby zde byly pobídky pro firmy. Zároveň si myslím, že v Evropě se musíme ještě zasadit o to, aby tyto politiky byly silnější a produktivnější. Jak to tedy učinit? Musíme uvolnit potenciál investic, které už se zice existují, ale tyto investice by mohly být ještě silnější a vyšší. Myslím, že v Evropě bychom měli stanovit cenu uhlíku, měli bychom posílit systém ETS, systém obchodování s emisemi, také bychom měli celosvětově posílit výzkum a vývoj, protože výzkum a vývoj je důležitý celosvětově. Také jsem už hovořil o důležitosti infrastruktur, o posilování energetické účinnosti a snižování emisí. Myslím si, že to jsou vlastně cíle, které zároveň souvisí i s oblastmi, kde můžeme pobízet investice. Teď hovořím o politických opatřeních, ale v jakých odvětvích máme e, přistoupit k akci. Myslím si, že to jsou všechny sektory. Zemědělství, stavebnictví, doprava, sektor e, elektřiny, protože já jsem elektřinu uvedla až na čtvrtém místě, protože výroba elektřiny je většinou na prvním místě, ale to jsou všechno odvětví, kde můžeme zlepšovat situaci, můžeme zlepšovat izolace budov, můžeme vyvíjet eh, například nové způsoby dopravy a tak dále. Všechny odvětví jsou nesmírně zajímavá a e, není zde pouze jedno odvětví, na které bychom se měli zaměřit. Dále je také důležité soustředit se na e, veřejnou dopravu, na hospodaření s odpady. Celkově se musíme zaměřit vždy na veřejnost a na komunitu. A je důležité, aby komunita a občané vzali tyto programy za své. Myslím si, že to souvisí i s kreativitou. Podniky přinášejí nové myšlenky a poslední čtyři pět let bylo nesmírně kreativních, co se týče toho, jak nově dělat různé věci. Začíná se oživovat průmysl, ale je důležité, aby se zde ještě zvýšila veřejná politika v tom, aby se navýšily investice, aby se také, eh, aby také došlo celkově ke zvýšení objemu. Musíme také hovořit o tom, že to souvisí s růstem a vysoké emise, vysoký objem emisí souvisí s rizikem. Růst založený na vysokém objemu emisí je sám pro sebe zhoubou. To je signál, který musí všichni politici vyslat. A říkají to i odborníci, odborníci to musí říkat politikům, politikové to musí to říkat novinářům a novináři to říkají občanům. Jedná se o velice důležité sdělení a domnívám se, že to může mít velký vliv na změnu politiky. Pak ještě co se týče mezinárodní spolupráce. Je pravda, že tato akce si vyžaduje, aby se na ní podílel celý svět. Bohatší země jsou odpovědnější na základě své historie, na základě úrovně svých emisí, na základě přístupu k technologiím a tyto země navíc mohou být velice dobrým příkladem. Bohaté země musí jít příkladem, že existuje cesta ven z krize. Máme zde dost likvidity ve stávajících ekonomikách. Myslím si, že v následujících letech zde bude dostatečná likvidita. Máme zde také zdroje, které se týkají pracovních sil, takže teď je ten pravý Um, moment k tomu, abychom položili základy udržitelného a robustního růstu. Neměly by to být žádné bubliny, ale pevné základy pro dobrý růst. Myslím si, že je dobré, abychom krizi ne- nebrali jako okamžik, kdy máme váhat a přišlapovat na místě, ale naopak ji musíme brát jako moment k, k tomu, abychom překročili k další akci. Neměli bychom ani ustupovat eh, zpět, jako vidíme v některých zemích. Zatímco někteří se trošku vrací a přešlapují na, měst, na místě, tak máme zde Čínu, Indii, Brazílii, Indonésii. V těchto zemích jsme zaznamenali během dvou až třech minulých let velký, velký pokrok. Asi si nečtete po večerech eh, programy čínské pětiletky, ale myslím si, že byste si mohli přečíst program 12. čínské pětiletky. Tento program bude zveřejněn na jaře tohoto roku. Já uh, ho znám. Také se zde bude konat zvláštní fórum. A tento plán identifikuje sedm zvláštních odvětví, do který, které mají vzrůst ze 3% na 15% v následujících deseti let. Jedná se o čisté energetiky, účinnost energetická, také je to špičková technologie, například ultrarychlé vlaky, biopaliva, informační technologie a tak dále. Čína se velice rychle přesouvá k podpoře odvětvím, které budou v čele nové průmyslové revoluce. Nejsou zde pouze eh, rizika, která se týkají změny klimatu. Jsou zde ještě další země jako Korea nebo Indonésie a Evropa trošku zaostává pozadu. Hovořil o tom i předseda Barozu. Evropa a Čína by měly být lídry v těchto otázkách a dokáz, tím by se nám podařilo zlepšit eh, celou celosvětovou politiku. Jedná se o obrovskou příležitost pro Evropu a myslím si, že je teď příležitost chopit se této příležitosti. Měli bychom se soustředit na odvětví, která budou důležitá pro budoucnost. Měli bychom vycházet z práce, která už byla učiněna a měli bychom ještě zdvojnásobit své úsilí. Teď vůbec není čas na váhání, ale je čas učinit praktické a jasné politické kroky. Děkuji. Děkuji vám, Lodestane, za úvod do debaty a také za to, co jste řekl, že totiž inovace a technologie potřebují také pobídky. Nyní budeme využívat čas a dám slovo Garetu Fordovi. Děkuji vám, dámy a pánové poslanci, a také eh, děkuji eh, jeho královské výsosti za organizaci této konference. Já bych se dnes chtěl zastavit u role spotřebitelů eh, v debatě prosperity, na téma prosperita založená na nízkouhlíkové ekonomiky. Tak především chci hovořit o důležitých bariérách, tak jak to vidíme my u Philipsu. Dále chci zdůraznit eh, důvěryhodnost velice důležitých eh, příležitostí, o které nyní jde. A dále role Evropy. Tak za prvé, energetická účinnost pro nás je zhruba 50% tohoto problému, respektive 50% eh, té příležitosti dosáhnout nízkouhlíkové ekonomiky. Eh, kritická je záležitost, eh, ta, řekněme, mentalita nízkých počátečních nákladu Pro spotřebitele prostě je pořizovací cena nových technologií příliš vysoká, ale to se týká nejenom jednotlivců, nejenom soukromých osob, ale také eh, veřejného sektoru. <clears throat> Prostě lidé se příliš dívají na cenu, pořizovací cenu, ne na celkové náklady. A my se musíme dívat na celkové ekonomické a ekologické náklady pro budoucnost a pokud budeme odkládat, budou ty náklady příliš vysoké. Takže musíme eh, se zabývat na to, aby ta nízká pořizovací cena nebyla tak rozhodujícím kritériem. Další věc, málo kdo si uvědomuje rozměr této problematiky. Ale eh, zkusme třeba úsporné osvětlení. 40% evropské eh, eh, elektřiny se potřebuje na osvětlení a to se dá s novou technologií snížit o 40%, což znamená 28 milionů eur pro celou Evropu, což je ekvivalent 90 milionů tun CO2. Ale to vlastně znamená, že budeme potřebovat o 141 nových elektráren méně. A to je de facto negace kapitálu. Tento kapitál můžeme použít na inovace. Čili my to vidíme tak, že energetická účinnost musí být pro nás důležitou. Nedávna studie ukázala, že pokud budeme zvyšovat energetickou účinnost o 1% ročně, tak to bude znamenat, že do roku 2050 budeme mít 140 eh, eh, infrastruktury, respektive budeme používat pouze 40 bude nám stačit, když pouze 40 současné energetické infrastruktury pojede na čistou energii. A to samozřejmě se nestane samo od sebe. Musíme mít politiku a musíme mít cíle. Ale můj třetí bod, eh, tomu se možná věnuje úplně nejméně pozornosti. My u Philipsu eh, věříme v inovační schopnosti, ale také inovační schopnosti které spočívají na eh, spotřebiteli, na potřeba spotřebitelů. Eh, síla spotřebitelů se podceňuje. My skutečně vidíme, že spotřebitelé v nedávné době zcela proměnili chování mnohých etablovaných institucí. Takže skutečně podívejme se třeba na sociální sítě, komunikace a podobně. Takže já si myslím, že Eh, není problém v tom, že by veřejnost eh, této problematice nerozuměla, ale jde tedy o něco, o to, aby eh, to bylo součástí životního stylu, aby to bylo přitažlivé, tyto nové směry. My se domníváme, že pokud se nám to podaří lidem prodat, prostě udeřit ten správný akord, tak se to všechno rozjede skutečně můžeme eh, můžeme opravdu třeba tím, že budeme upravovat eh, intenzitu světla, zabarvení světla a tak dále. A můžeme eh, třeba ve školách, to jsme zkoušeli v země, ve, zkoušel, ve školách tím, že upravíme světlo, ušetříme energii, ale také se zlepší chování žáků eh, a jejich výkony. A to skutečně, když to takto podáme rodičům, eh, že jejich děti ve správném světle budou mít lepší výsledky, tak to je eh, velká věc. Když hovoříme pouze o úsporách energie, tak to už tolik netáhne. Ale můžeme to skutečně podat daleko atraktivnějším způsobem. Jestliže například hovoříme o dynamickém osvětlení, tak to zní prostě jakýsi eh, marketing nebo energeticky úsporná škola, tak to zní eh, úplně nezajímavě a tak dále. Eh, my tedy hovoříme ani hovoříme o školách, která jsou, školy, které jsou rozsvícené a to skutečně přitahuje. Čili my skutečně musíme umět popsat ten obrázek, tu představu, eh, ke které směřujeme. A je prostě důležité, aby to bylo podáno tak, aby to bylo stravitelné a přitažlivé pro obyčejného člověka. A eh, nemůžeme pořád mluvit o ekologických, politických a tak dále. To jsou samozřejmě důležité věci, ale potřebujeme to podat tak, aby to bylo schopno měnit chování lidí. A já bych skutečně vyzýval parlament a všechny strany, aby takovýmto způsobem komunikovali, aby stali katalyzátorem revoluce. Ganz herzlichen Dank als nächstes darf ich äh, Hans van der Děkuji a nyní Hans van der Loo. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Teď jsme v Evropě opravdu ve velice eh, důležité eh, období. Musí se tady objevit zcela jasné, hmatatelné cíle, abychom zrealizovali vizi, kterou mají evropští představitelé. Je zapotřebí teď udělat pokrok v těchto politikách a je třeba mít k tomu praktický finanční mm, eh, základ. A také otázka partnerství, která vzniká mezi eh, platformou ZEP a eh, Evropskou komisí, eh, tak můžeme na této věci dále postupit, pokročit. Já myslím, že eh, samozřejmě je tady nebezpečí, že by mohlo dojít naopak k ústupu eh, a ne k pokroku, zatímco jiní kráčejí eh, rychlým krokem před, včetně Číny, Brazílie a dalších. Dámy a pánové, vážení členové parlamentu, to je velice důležité, abyste dali prioritu těm úvahám, které přinášejí za naše peníze určitý přínos. E, Jsou tady velké tlaky, zejména v Evropě. E, Přístup opírající se o skutečný přínos za dané investice, to je skutečná příležitost pokroku. A musíme se soustředit na to, abychom udělali to, co udělat jde, to, co udělat jde dnes. Já se soustředím na dvě věci, kde je třeba mít priority. Za prvé, Plán do roku 2050 v oblasti klimatických eh, změn. Tady se ukazuje, že právě nízkouhlíková eh, ekonomika je tou důležitou cestou. Pro většinu zemí zvýšení eh, využívání plynu pro výrobu elektřiny, to je asi to nejméně nákladné a také nejúčinnější z možných postupů. Rozvíjení plynových elektráren je rychlejší i levnější než jakékoliv jiné typy postupu postupů. A co je důležitější, soustředit se na plyn bude znamenat, že budeme mít ještě větší eh, přínosy a dosáhneme také cílů v emisích CO2. Asi znáte přehled eh, nebo studii McKenzie, která eh, se soustředuje na to, že plyn by také mohl vytvořit miliony pracovních míst a také by znamenal úspory na účtech spotřebitelů a přitom umožnil dosáhnout cílu do roku 2050. Přechod na plyn plyn. To by pro Evropu byla velice dobrá cesta, jak snižovat emise, jak eh, předcházet eh, problémům a jak posílit veřejnou podporu pro eh, nutné změny. Druhá oblast, to je urgentní potřeba posílit CCS, zachycování a uchovávání uhlíku a to prostřednictvím příslušných právních předpisů. Musíme pochopit, proč eh, vlastně je zapotřebí dvou let, než se uvolní potřebné investice. Průmysl je připraven rozvíjet CCS a to by mohlo eh, představovat eh, až pětinu potřebného snížení CO2. To je ovšem možné pouze za podmínky, že se co nejrychleji spustí potřebné politiky v této oblasti v energetice je zapotřebí mít dostatečnou stimulaci. A tu je třeba eh, rozpustit již nyní, abychom věděli, že do roku 2030 bude dosaženo toho snížení emisí, které požadujeme. Například ve Spojeném království eh, jsou, se nižen, jsou, jsou stanoveny cíle 40% snížení. To by znamenalo 46% eh, snížení oproti roku 2009, 60% snížení oproti roku 2030. To je obrovský posun oproti situaci dnes. A abychom toho dosáhli, eh, tak je zapotřebí obrovského zrychlení eh, v současné úrovni produktivity. Spojené království o tom všem přemýšlí a přemýšlí o tom také z hlediska eh, domácí politiky. A eh, ve Spojeném království eh, je tato oblast součástí ETS. A to je důvod, dámy a pánové, kde je třeba postupovat. Je třeba mít velké dopady na politiky. Není to tak dávno, co komise dokončila hlavní body fáze 3 Eh, systému ETS pro EU, čekat další čtyři nebo pět let a pak zopakovat celý postup pro fázi čtyři, která začne v roce 2021 a později, to už prostě není udržitelná možnost. Eh, teď je zapotřebí velkých investic a proto potřebujeme mít jistotu, jaké budou podmínky do budoucna. Letos je třeba se pustit do těchto úvah. Rok 2012, příští rok, už by to mělo být projednáváno v Evropském parlamentě. Průmysl potřebuje zcela jasné nasměrování. Musíme podpořit eh, cesty, které zajistí nejrychlejší a nejlivnější technologie, které přinesou skutečnou změnu. Musíme definovat tuto cestu do budoucna co nejrychleji a musíme mít důvěru v nástroje, jako je ETS, abychom zajistili zcela jasný přechod eh, k nízkouhlíkové ekonomice. Eh, pane předsedo, eh, hodiny už tikají. My nemůžeme oddálit běh času, musíme eh, mít před sebou zcela jasné perspektivy a pustit se do této práce s zcela jasnými závazky a zajistit nízkouhlíkovou eh, budoucnost pro Evropu. Děkuji. A nyní bych ještě dal slovo paní kolegyně Tykáhu, eh, která Eh, zde reprezentuje výbor pro dopravu a tím nám otevře debatu. Pak dostanu slovo další paní kolegyně Tykal. Děkuji, pane předsedo. Doprava. Doprava je páteří evropské ekonomiky. și în același timp uh, transportul uh, trebuie să fie... A současně s tím doprava musí být udržitelná. Doprava musí přispívat ke snižování emisí, tak, abychom eh, dosáhli cíle 20% do roku 2020. Momentálně očekáváme dopracování Bílé knihy o evropské dopravě. My jsme, my tedy chystáme se eh, svůj dokument eh, zveřejnit eh, v březnu letošního roku. A i jako dopravní výbor jsme už komunikovali s komisařem Kalasem, abychom si ujasnili cíle transformace dopravy v Evropě. K problémům, jimž čelíme, patří ucpaná města, snížená konkurence schopnost evropských dopravců, závislost na ropě a vysokých cenách ropy. My se snažíme o snižování eh, obsahu uhlíku v dopravě, tedy formou snižování CO2, a zároveň chceme uvolňovat ucpané eh, komunikace a také, abych tak řekla, ucpanou ekonomiku v Evropě. Zhruba 1% našeho hrubého národního produktu se ztrácí tím, že máme dopravní zácpy. Taky eh, jde o investice do dopravní infrastruktury. A ono se investuje, ale nevyváženým způsobem. Projekty TNT se sice naplňují, ale pomalu a také naše priorita, která, kterou je evropský dopravní eh, projekt nebo eh, společné evropské nebe nebo Eh, společný evropský systém řízení datového provozu, tady všude máme spoždění. To vše je třeba zlepšovat a lépe využívat stávající potenciál vodní dopravy. Jak můžeme dosáhnout lepší udržitelnosti v dopravě? Je to vytvořením společného dopravního trhu, eh, kombinací druhů dopravy a eh, vybudováním středisek, kde se tyto druhy dopravy budou eh, scházet. Veřejná zpráva může pomoci tím, že bude nakupovat zvládnější vozidla, je možné regulovat dopravu daňovou zátěží, Můžeme využívat inteligentní dopravní systémy ve všech druzích dopravy a je, bylo by možné například pomocí elektronických kombinovaných jízdenek, letenek, eh, kombinovat různé druhy dopravy na jedné cestě. Je třeba se zamyslet nad tarifní politikou, nad zdaněním užívání dopravní infrastruktury a je třeba se zamyslet nad přístupem a dostupností dopravní infrastruktury. Dopravní výbor, až bude mít v rukou připravenou bílou knihu, se píše k ní zprávu z vlastní iniciativy. A nyní by se ještě chtěla zmínit o nové strategické iniciativě pro Evropskou unii. Iniciativě Evropa Evropy využívající efektivně vlastní zdroje. Protože jedině takto se nám podaří o 80 až 90 eh, omezit emise do poloviny století. A to se týká také dopravy. Když tedy hovoříme o dopadu zdrojů na dopravu a na životní prostředí. My se tedy velice těšíme na Bílou knihu o budoucnosti evropské dopravy a těšíme se také na strategický technologický plán pro Evropskou unii, protože v dopravě jsou skutečně nutné inovace tak, aby se snížila zátěž emisí. Děkuji vám, paní kolegyně. Já nyní musím bohužel Eh, se postarat o to, abychom dodržovali čas, což je téměř nemožný úkol. Proto vás nyní prosím, abyste vy, kteří jste se přihlásili do debaty, abyste se omezili vždy na jednu minutu, abychom dali příležitost také našim třem hostům odpovědět. Jako první paní kolegyně Hasi. Velice děkuji, pane předsedo. Chtěla bych se zeptat eh, Lorda Sterna, vy jste velice respektovaný, velice uznávaný ekonom. Chtěla bych vás požádat o radu. Když jste v Evropském parlamentu, přemýšlíme o tom, jak zpřísnit cíle, co se týče účinnosti o 20, z 20 na 30 do, do roku 2020, tak jaké eh, by podle vašeho názoru jsou ty klíčové věci, o kterých bychom měli hovořit, co se týče zlepšení energetické účinnosti. Děkuji, Claude Turmes. Já mám jednu otázku také na pana Sterna a na pana Svínyho, nebo na pana, který ho zde zastupuje. Příští týden ve Štrasburku jste nás bude řada poslanců žádat, abychom vystoupili proti um, kritériím Evropské komise Toto vede průmysl, jsou zde, je zde uhelný průmysl, výrobci nějak, různých hnojiv. Co si myslíte o tom nejnovějším rozhodnutí, které se týká těch kritérií, které stanovala Evropská komise? Pak mám ještě otázku na pana Forda. Existuje zde už zákaz těch konvenčních nevýkonných šárovek v Evropě? Myslíte si, že tedy tím pádem došlo ke zrychlení inovací? Takže jak se ten trh vyvinul od té doby, kdy byl ten zákaz zveřejněn? Děkuji, pan Kakanšu. Děkuji, pane předsedo. Mám velice stručnou otázku na pana Hanse van den Lo, který zastupuje pana Sweeneyho z firmy Shell. Pokud jsem to dobře pochopil, tak firma Shell má 60% podíl eh, v projektu eh, ropných písků na Atabasce. Nyní došlo ke zvýšení eh, barelů ze 70 asi na 150 barelů denně. Jaká opatření, co se týče projektu CCS, chystá Shell k tomu, aby snížil emise skleníkových plynů právě z těchto ropných písků. Děkuji. Děkuji. Eh, další přihlášení do diskuse nejsou, takže já nyní dám slovo pánům za eh, předsednickým stolem, aby mohli odpovědět. Pan Stern. First, uh, uh, Za prvé, já si myslím, že ten změna cíle z 20 na 30 to je velice eh, eh, energické, odvážné a dobré. A eh, má to tři aspekty. První aspekt je, že chceme více dát, důvě, dát důraz na položení základů budoucí ekonomiky a ten čas je právě teď, to je dobře. Za druhé, historie průmyslových revolucí spočívá v tom, že vítězí eh, ti, kteří jsou vepředu, ti, kteří tedy v tomto případě mají jasnou a odhodlanou politiku. A za třetí bude to důležitý mezinárodní signál. Bohaté země dnes poněkud váhají, zatímco jiní jdou vpřed. To jsou eh, aspekty, které se navzájem podporují země, které se už dali do pohybu, nemají tolik problémů při eh, uzavírání mezinárodních smluv a při eh, jednání, rozhodnějším jednání. To znamená, že eh, recese, ta výhoda, že ti, kdo budou první, na tom vydělají nejvíce a také to zvýšení cen 20 na 30 to je velice dobré. Pokud se týče benchmarků, zde se domnívám, že Evropská unie eh, by se měla přidržet svých ambicí. Historie nás učí, že kdykoliv se podíváte třeba na katalytické konvertory nebo eh, přechod na, eh, ne, na bezolovnatý benzín, tak odhady, kolik to bude stát, se často přehánějí. A jestliže máte jasné a přesvědčivé důvody, proč eh, jít do této revoluce, tak eh, můžete mít důvěru, že eh, jakmile se dosáhne kritické masy, pak tedy ty náklady nakonec budou daleko menší, než jak se dnes předpokládá taky je faktem to, že pokud se dostaneme do vedení, tak jak o tom hovoříme, tak nebezpečí, že by se eh, že by došlo tady k úprku z Evropy nebo prostě k negativním pohybům z hlediska, tak to se určitě zmenší tady Eh, toto nebezpečí. Čili já si myslím, že hovoříme o příležitostech, hovoříme o eh, nákladech, které pravděpodobně nebudou tak vysoké, jak se může znát, a hovoříme o mezinárodní spolupráci. A v této souvislosti je dobré držet se eh, svých benchmarků. To není o váhání, to je naopak o odhodlání. Děkuji, nyní pan Forde. Děkuji. Já nejdříve zodpovím otázku pana Turmese o benchmarkingu. Já vím, eh, jaká debata probíhá, já to sleduji. Jestliže se benchmarky eh, uplatní na odvětví, které jsou už v rámci ETS, tak to bude dvojitá regulace. Ale pokud máte ETS, <clears throat> e tak už žádný benchmarking a naopak. ETS eh, e de facto je, eh, jde o to, eh, že molekula CO2 je stejná, teďka jde o to, kolik bude stát. To znamená, že z hlediska peněžní hodnoty je třeba, abychom šli převážně nebo prvo, v prvé řadě za tím nejlevnějším kysečníkem uhličitým. Pokud se týče otázky, která se týká eh, ropných písků na Atabasku. Eh, nevím, jestli je to přesně 60%, ale zhruba tak nějak to bude. My jsme tam skutečně významným podílníkem. Eh, v posledních 25 letech se nám podařilo o 40% snížit emise na barel syntetické ropy. A to ještě není konec. A zatímco eh, u eh, klasické ropy je to pouze o 5 až 15 čili to je podle jedné významné studie. Čili my eh, ještě máme velký potenciál pro zlepšení a pokud se týče CCS, ano, eh, to také, tím se zabýváme. My nyní pracujeme eh, s polskanadskou vládou na projektu zvaném Quest Project a jakmile ten bude realizován, tak eh, potom bude karbonová stopa karbonová stopa ropy vyráběné z těchto písků bude nižší, než je průměr u ropy. A nevím, jestli to víte, ale eh, tento zdroj, o kterém my hovoříme, je druhým největším nalezištěm po Saudské Arábii, čili je to obrovský zdroj mimo kontrolu OPECu. Čili já si myslím, že eh, pokud eh, se budeme snažit, aby tento zdroj byl udržitelný, a když to dáme do eh, souvislosti s bezpečností energetických dobátek, do, dodávek, tak myslím, že parlament by mohl rozlišovat, že prostě tato kanadská ropa je na trošku jiném eh, postavení. Ještě otázka. Tady byla otázka, jestli zákaz žárovek eh, eh, urychlil inovaci v, tomto, eh, v této oblasti. Takže zpočátku téměř ne, ale v loňském roce to bylo nějaké 10% a prostě dá se říct, že co, co rok se objem této výroby těch úsporných žárovek zdvojnásobuje. Ale samozřejmě je to pro nás příležitost pro investice a Eh, my se nyní zaměřujeme zejména na LED. Je pravda, že eh, ti, kdo inovují, mají z toho potom nejvíce a my jsme tady se rádi, že komise eh, to reguluje tak, jak to reguluje. Pokud se týče spotřebitelů, pokud se podíváte na podniky jako třeba hotel, tak oni skutečně dokážou si na eurocent eh, s eh, vypočítat, jaké mají energetické úspory. A eh, de facto ono se přešlo nejdříve od normální žárovky k halogenovým žárovkám a teď je tedy trend k diodovým. A samozřejmě Problém je tady v tom, že na trhu se objevily eh, letkové žárovky, které byly velmi levné a velmi mizerné. My se ale nyní snažíme tedy očistit eh, pověst tohoto produktu tím, že uvádíme naopak velice kvalitní výrobky. My tedy jdeme do inovace a skutečně eh, brzy budeme mít nové a nové produkty. Děkuji bedanke mich herzlich für die Ausführungen. Das Problem solcher Děkuji vám. Problém takových debat je ten, že my prostě musíme být eh, nekompromisní, páč nemáme dostatek času. Ale my se určitě ještě setkáme v příštích měsících. Já děkuji všem za účast a eh, předám slovo okamžitě Malcolmu Harbrovi, který bude předsedat dalšímu panelu. Uh, Dámy a pánové. Já čekám, že se tady rychle připojí ke mně na předsednictvu také řečníci a tím se dostáváme k této vlastně už závěrečné části našeho zasedání. So a very uh, warm welcome from, uh, from me. Jsem Michael Harmer, jsem předseda výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele. Doposud byla to velice zajímavá diskuse a my budeme pokračovat v této velmi důležité záležitosti. Otázka zbavování průmyslu uhlíku, nízkouhlíková ekonomika a další aspekty. A sice v tom, kontextu, že v rámci jednotného trhu EU, ale také v rámci globálního trhu musíme dosáhnout vyváženosti a zaměřit náš postup. To si myslím, že asi tak se to dá říci. Celkový eh, přístup k eh, zbavování průmyslu uhlíku je tady velice důležité. Opět tady máme eh, celý panel řečníků, kteří se s námi podělí o své Eh, myšlenky. Máme trošku již spoždění oproti eh, plánovanému času. Dovolte tedy, abych eh, vám prezentoval naše řečníky. Hlavním řečníkem je Otmar Edenhofer, který je spolupředsedou pracovní skupiny 3 v IPCC a je také náměstkem ředitele a hlavním ekonomem podsdamského, tedy postupimského ústavu pro výzkum dopadu na eh, klima. To je velice oblíbené, eh, oblíbený tým myslitelů pro Angelu Merkelovou. Dále bude hovořit Filip Delpeš, který je eh, prezidentem korporace Carrier EMEA. EMEA to je velice známý výrobce také výrobků na chlazení či naopak vytápění či ohřívání. A to je také velice dobrá příležitost pro prezentování konkurenceschopných nabídek. Dále bude hovořit Jules Korkenhorst, který je předsedou um, Topel, Topel Energy a je také vysokým um, představitelem um, nadace evropského klimatu. A také mě zdůraznil, že mm, není nějak ideologicky či politicky eh, ovlivněn, je opravdu neutrální a eh, může hovořit o těchto eh, politikách v oblasti skleníkových plynů, jak se s tím vyrovná, to posoudíme za chvíli. A konečně v neposlední řadě mám to potěšení, že mohu přivítat Ole Sorensona, který je předsedou Um, Institutional Investment Group on Climate Change, IIGCC, e e což je také velice důležitá oblast investování v oblasti boje proti klimatickým změnám uh, združuje evropské uh, investory, přes 65 členů, včetně některých velkých penzijních fondů. 6 trilionů eur investic to představuje. To jsou tedy naši hlavní řečníci v tomto panelu a ve svém jistě charakteristickém stylu budou stimulovat naše diskusy. Ještě tady vítám také kolegu Giles Chichestra, který je člen Evropského parlamentu pro Gibraltar a Southwest. Velmi ho to vítám. Je také e, mluvčím e, pro e, politiky klimatických změn v rámci výboru ITRE. Jak řekl a, a, eh, eh, prince Charles, tak je opravdu tady velmi důležité dodržet i časové limity. A já myslím, že tady máme vynikající technologii, což jsou hodinky, kdy můžeme sledovat, jak rychle kdo, nebo jak přišlo dlouho kdo mluví. A já bych opravdu chtěl, mm, aby všichni dodrželi pětiminutový limit a Charles Chichester pouze tříminutový limit. Prosím, spouštím své hodiny. Vážení členové, dámy a pánové, děkuji vám, že jste mě pozvali. Eh, předseda tady už řekl, eh, kam který řečník patří, řekl, že já jsem předsedou IPCC v jedné pracovní skupiny a eh, jakožto takový se snažím vždycky o vyváženost většinu času Hovořím hlavně o IPCC, ale v těchto pěti minutách chci být svobodným člověkem a e, nechci kopírovat názory IPCC. Chci opravdu hovořit o perspektivách tak, jak se mi e, jeví a jak se jeví postupinskému ústavu. Je to velmi jednoduché. E, bylo řečeno, chovat se jako doposud, to prostě rozhodně není alternativou a mnozí věci, nebo většina věců si myslí, že je třeba Eh, omezit nárůst teplot, průměrných teplot o, dvě, eh, o dva stupně. Maximálně chceme-li udržet klima. Bude to znamenat 1,5 až 2 HDP nákladů do poloviny tohoto století. Nicméně já bych chtěl velice zdůraznit, že tady je okno příležitosti pro klimatickou politiku a to je velice úzké a zavírá se nám eh, pokračovat až do roku 2030 jako do posud. To by znamenalo, že už by technicky nebylo proveditelné eh, udržet eh, navýšení teploty pouze o 2 a znamenalo by to, že odložit globální politiku až na rok 2020, to by opravdu znamenalo nárůst nákladů o 50%. To je velice důležité eh, téma a je třeba říci, že eh, Máme stále méně času, nemůžeme odkládat řešení. jakékoliv odklady by zvyšovaly náklady na eh, tuto politiku. Já musím říci, že největší riziko pro ambiciozní politiku v této oblasti je eh, eh, zvyšování ceny ropy a snižování ceny eh, uhlíku. Mezinárodní agentura pro energetiku očekává, že se cena ropy za nejbližších deset let navýší. A to i když bude aplikován současný energetický balíček. Mm, zvýšení ceny ropy bude mít tři důsledky. Za prvé, Uhlí bude konkurenceschopnější v oblasti výroby energií v Číně a v Indii. My už jsme konstatovali za posledních pět let, že uhlíková intenzita se zvýšila a ne snížila v těchto regionech těžení nekonvenčních zásob ropy se eh, zvýší mm, mezi lety 2008 až 2035. Čína, Jižní Afrika a Indie budou investovat, eh, obrovsky investovat eh, do skapalnění uhlí a to bude znamenat globální produkci 1 milion barelů denně do roku 2035. Tento proces se nezastaví ani tím, že bude nedostatek uhlí. Eh, uhlí je totiž eh, hodně a je levné. A také eh, do, zbyt, do konce století není, nehrozí ani nedostatek fosilních paliv. Hlavním omezením je nedostatek Eh, ovzduší, kam odchází eh, emise. A já si myslím, že to je opravdu obrovské eh, riziko pro mezinárodní klimatickou politiku. To znamená, jestliže prostor v atmosféře je omezen, pak je pouze jedno jediné množství, jak mm, řešit toto dilema, a to je technologie a inovace. Jejich kombinace v rámci zeleného růstu. Zelený růst je zapotřebí, abychom Eh, snižovali rizika, abychom snižovali riziko eh, také konfliktů. Je to, eh, inovace je klíčem k zelenému růstu. Většina studií jasně ukazuje, že odstraňování uhlíku ze světové ekonomiky jasně ukazuje, že energetická účinnost je velice důležitou variantou. Nicméně, scénáře nákladů a přínosů zcela jasně ukazuje, že celé portfolio technologií tady existuje a některé technologie jsou důležitější než jiné. E, nízkouhlíkové technologie e, jsou tady velmi důležité pro zelený růst. Také CCS a obnovitelné zdroje energií e, jsou také zásadně důležité. Bez eh, použití obnovitelných zdrojů energie by náklady na eh, snižování emisí se zdvojnásobily a modely dokonce ani nedokáží eh, ukázat odložení výsledků u ambiciozních cílů. Můžeme tedy říci, že se díváme také na potenciál užití biomasy když se použije biomasa ne méně než 100 EJ za rok, eh, tak eh, je to opět zdvojnásobení nákladů na snižování emisí. Biomasa je obzvláště důležitá v kombinaci s CCS a je velice důležitá z stahování CO2 z atmosféry. A je tady samozřejmě také určité omezení v možnosti využití jaderných energií, jaderných elektráren. Je tady velice velká výzva, která se týká budoucích zelených energetických systémů, které by vytvářely eh, trvalý udržitelný systém, to znamená další infrastruktury z hlediska rozvodů eh, v Evropě, které jsou zapotřebí, aby bylo možné eh, tady zajistit vyvážený přísun energií. Inovace je klíčová pro zelený růst, protože umožňuje oddělit hospodářský růst od eh, emisí. Eh, inovace přívětivé pro, pro klima jsou konkurenceschopné eh, jen když zvažujeme právě ten nedostatek prostoru v atmosféře. A musíme tady uvažovat že dojde ke snižování tím, že se budeme dále učit a budeme dále bádat. Je zapotřebí investic, učit se eh, a mm, bádat. To je tady velmi důležité. Dobrá politika musí být ještě doprovázena také dobrou technologickou politikou. Inovace pro zelený růst, ta nemůže být nahrazena cenou uhlíku, ale může doplnit eh, ceny uhlíku velmi efektivně. Technologická politika je eh, vlastně takovým dodatkem nebo doplňkem pro dosažení cílů v oblasti klimatu bez cen uhlíku, nicméně by technologie eh, jen vedly k tomu, že by narůstala spotřeba výraznou měnou a tím pádem i náklady. V tomto eh, duchu musím zdůraznit ještě jednu velmi důležitou věc, o které již hovořil Lord Stern, když, eh, když odpovídal na jednu otázku. A sice to jsou přístupy top-down, tedy ze zhora dolů a ze zdola nahoru, které se navzájem doplňují. I když Kodaň Eh, narušila eh, důvěru v přístup eh, ze zhora dolů, přesto je zcela zásadně důležité, abychom doplňovali mezinárodní úsilí také národními politikami, které dávají smysl a které stanoví na národní úrovni případně na regionální či dokonce městské úrovni eh, důležité cíle, aby bylo možné eh, omezit eh, emise a připravit se na aplikování ambicioznějších politik do budoucna. Samozřejmě, že existují také obavy z úniku uhlíku, ale ve střednědobém výhledu to není ten hlavní problém. Můžeme říci, že prakticky všechny, všechna odvětví, která hodně vyvážejí, eh, představují eh, tady eh, menší problém. Pouze některé tyto, některá tato odvětví představují nebezpečí v úniku uhlíku musíme zvažovat eh, krátkodobé negativní dopady a srovnávat je i s krátkodobými pozitivními dopady a sledovat jejich eh, vyváženost, zejména z hlediska diverzifikace energetických zdrojů. Nicméně eh, První velkou výhodou pro Evropu je, že se tady ukazuje, že většina regionů je tady velmi seriózní a chce aplikovat rozumnou a přiměřenou politiku v oblasti klimatu. Například Čína má velmi ambiciozní projekty. Předvídání snižování emisí do budoucna z hlediska investic ukazuje Evropě, že eh, je, že jde dobrou cestou dokonce stanovit si cíl eh, snižování o 30 ukazuje, že je to právě dobrá cesta k nízkouhlíkové ekonomice, dobrá cesta pro inovace a technologický rozvoj. A e, dlouhodobý dlouhodobé kritérium 20-25 a další snižování až do roku 2050 musí být doplněno e, střednědobými cíly e, stanovenými pro rok 2030 a 2040. A teď se dostávám k závěru a ke konci svého vystoupení. Dovolte, abych vám řekl, že jsou tady také institucionální inovace, které mohou podporovat růst ehm, v Evropě. Tady je velice důležitý systém obchodování s povolenkami ETS. Systém ETS eh, by eh, měl eh, umožnit dlouhodobé mm, stanovení cíl, cen uhlíku tímto můžeme říci, že ETS a celá politika EU má možnost podporovat zelený růst a vývoj směrem k nízkonákladové ekonomice. Děkuji vám. Uh, well, thank you uh, very much Velice děkuji, pan doktore, za jednu z, eh, za velice jasnou prezentaci. Myslím si, že na, na ní ještě navážeme později. A nyní dávám slovo panu Filipu Delpešovi. Máte pět minut. Velice děkuji. Chtěl bych vám říci něco o názorech, které vycházejí z mých zkušeností s trhem. Myslím si, že s trochou optimismu můžeme ukázat dobré příklady, že lze pokračovat dobrým směrem. Já sám působím tedy ve firmě, která působí v Evropě, v USA, která má celosvětové pobočky, vidím také, že ve třech světadílech dochází k změně regulace a také k inovacím. My se soustředíme zejména na vzduchotechniku a stavební sektor. Celkově máme asi 70 tisíc zaměstnanců. Myslím si, že se snažíme pokračovat, snažíme se také e, působit v oblasti nebo v prostředí, kdy vzniká nová legislativa. Investujeme do výzkumu a vývoje, investujeme do výroby, a soustředíme se na ty části světa, kde je nejrychlejší vývoj v regulaci, protože tam, kde je regulace inovativní, tak eh, tam se také v těchto částech světa dochází k vývoji inovativních výrobků a tyto země také vyváží tyto výrobky. Nyní v podstatě vyrábíme jedny z nej, inovativnějších výrobků v Evropě. Chci hovořit o tom, že tato řešení jsou možná a už k tomu dochází i v Evropě. Za prvé, co se týče eh, nezávadnosti potravin od vidlí až po vidličku. Je pravda, že hodně potravin se dováží ve zmrazeném stavu nebo se dováží co by čerstvá. Dnes máme určitá, nebo používáme určitá chladicí média, a tak se potraviny dostávají až do supermarketu, kam chodíte nakupovat. E, například v jednom hypermarketu je asi 1,2 milionu um, metrů krychlových tohoto chladicího média. To vede také k emisím protože to souvisí i s tím, jak je celý systém izolace složitý. To je také jeden z hlavních eh, zdrojů toho, kde vznikají emise. Není to elektřina, ale je to únik plynu. Pokud zde um, nahradíme tento plyn, tak se sníží dopad na planetu Zemi. Otázkou je, zda je tento systém náhrady chladicích médií dostupný. Ano, je to tak, je to pravda. Máme zde například Dánsko. Dánsko se už rozhodlo nahradit tato chladicí média a přitom jsou potraviny stejně kvalitní a stejně e, jsou na tom stejně cenově. Máme zde i Norsko, Švýcarsko, to jsou další země. Otázkou je, zda můžeme celý proces urychlit. Ano, můžeme také vytvářet nová pracovní místa díky tomu. Můžeme podpořit služby v Evropě, můžeme podpořit také mm, třeba odvětví izolací a zároveň jste e, potřebujeme pouze tedy hotovost, potřebujeme také regulaci, potřebujeme také dobrou kontrolu. Další příklad se týká stavebnictví. Například, když jste e, taková velká budova jako je Evropský parlament, tak zde máme různé zúčastněné strany. Uživatelé mají jiné požadavky než třeba banky, které to financují. Ale ten koncový uživatel bude nakonec eh, zainteresován na nákladech, eh, na těch nákladech eh, běžného provozu. Nicméně vlastně nemá většinou e, možnost ovlivnit celou tu stavbu. A přitom jsou zde různé technologie, které ovlivňují energetickou účinnost. Máme zde osvětlení, izolace, vytápění, chlazení a tak dále. Pokud by však e, zde, mm, zde měl by zde být tedy větší, e, větší projev nebo větší dopad. Například dnes Japonsko je takovým hlavním lídrem v technologiích a často to jsou pro, eh, projekty, které byly před 10 nebo 15 lety. V minulosti také byla mnohem levnější ropa a plyn. Nicméně dnes došlo ke zvýšení těchto surovin vlastně všude po celém světě, kromě USA, ale nakonec se ty ceny zvýší i v USA. Potřebujeme tedy nové investice, je zde mnoho firm, které jsou novátorské, máme zde různá výzkumná centra, můžeme vytvářet nová pracovní místa. Měli bychom být průkopníky, ale od vás potřebujeme rychlost, jasnou regulaci, kontrolu. A někdy nepotřebujeme ani tolik peněz od vás. Někdy ano, někdy je důležité mít určité počáteční finance, ale zejména co se týče energetické účinnosti, tak už pomocí těch stávajících technologií je možné situaci vylepšit v mnoha, oby, mnoha oblastech. Je důležité, abyste byla právní úprava, která bude proveditelná a která bude nakonec přínosná pro všechny i pro celou planetu. Děkuji. Thank you very much indeed. Uh, velice děkuji také za velice jasnou prezentaci. A nyní dávám slovo panu Kortenhorstovi. Thank you very much, Mr. Chairman. Mr. Děkuji, pane předsedo, pane předsedo, dámy a pánové poslanci. Já se domnívám, že Evropa by mohla a měla hrát v budoucnosti nízkouhlíkové eh, opravdu vedoucí roli. To bylo dokázáno opravdu, je to tak, že my můžeme vést další průmyslovou revoluci, která na jednu stranu zachrání planetu pro příští generace a vytvoří ekonomickou prosperitu také pro naše děti. Ale co je zajímavé, druhá věc, kterou jsem se naučil dnes odpoledne, je ta, že regulace může jak podporovat tak také stát v cestě tomuto vývoji. A je to de facto poučení ekonomiky, už na tom odvedli spoustu práce a pokud chcete stimulovat eh, průmysl ve své zemi, eh, zajistěte eh, férovou konferenci a otevřený trh. Zástupce firmy Philips nám tady vlastně ukázal, že odvážná regulace vedla k e, vůčímu postavení pro tuto firmu na celosvětovém trhu osvětlovacích zdrojů LED. Ale tady nejde jenom o ekonomickou revoluci. Tradiční modely rovnováhy de facto nemohou postihnout celý rozsah průmyslové revoluce. My teď vidíme třeba e, informační technologii, jaký má e, velký vliv. Třeba automobily už dokážou téměř jezdit sami, nebo průmyslové procesy jsou řízené informační technologií. Totež se týká e, řízení a konstrukce budov. A rozšiřování e, toho náskoku do další odvětví, tak to je vlastně Eh, způsob, eh, jak eh, tato revoluce může pokračovat. Já bych tedy dovolil si zmínit tři důležité politické aspekty. První se týká odvážných cílů. Pokud máte firmu, kterou vedete, musíte pro ní stanovit dlouhodobou vizi. Třeba Evropa má tuto vizi 80 až 90 redukce emisí do roku 2050 ale také důležité jsou ty mezilehlé cíle pro léta 2020 až 30. Ale princ Charles to řekl velice jasně. E, totiž těch 30% roku 2020, to je to, co opravdu potřebujeme. A je to nejenom pro klimatickou změnu, ale je to také dáno tím, že my chceme být na špici. Kdybychom si zadovili cíle, které jsou velmi nízké, tak eh, to není v pořádku. My bychom mohli říct, eh, stanovíme si 20%, to je na bezpečné straně a snad udržíme krok s ostatními. Tak to nejde, pokud si stanovíme ambiciozní cíl 30%, tak pak budeme na špici příští průmyslové revoluce. My jsme si už několikrát dnes odpoledne vyslechli, že je třeba postupovat před oblasti účinného využívání energie. Ale eh, eh, redukování emisí uhlíku to nestačí. Zatím to bylo snadné, ale my si musíme stanovit opět in, daleko vyšší cíle pro domácí spotřebiče, automobilový průmysl a další průmyslová odvětví. Každopádně musíme mít programy pro eh, renovaci našeho současného prostředí pro eh, inovace. Hodně se to týká tedy budov a eh, rekonstrukcí budov tak, aby byly energeticky účinnější. Eh, my dnes máme cestovní mapu až do roku 2050 a v ní je jasně ukázáno, že technicky i ekonomicky je možné, abychom energetiku plně dekarbonizovali do roku 2050. Je to evropský projekt a my to musíme provést na integrovaném evropském společném trhu prostřednictvím integrované evropské sítě. Jedině tak to bude Eh, jedině tak to bude efektivní. Čili musíme mít jasnou vizi, musíme mít eh, odvážné cíle a dekarbonizovanou energetiku. Well, again, thank you very much. Děkuji vám. Děkuji vám za naprosto jasný recept. A ještě pan Sorensen, další náš host. Mr. Chairman. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení členové parlamentu, dámy a pánové, eh, jak eh, bych chtěl říct, je v úvodu IIGCC, je združení, vlastně taková platforma, kterou eh, byl, která byla vytvořena o institucionálními investory pro institucionální investory. Združuje celou řadu celou řadu institucionálních investorů, včetně Asie, Ameriky, prostě opravdu velkou část světa. IIGCC se domnívá, že eh, Jedna z velmi důležitých věcí, která musí proběhnout v nejbližších letech, chceme-li skutečně bojovat eh, proti eh, klimatickým změnám, je to, že potřebujeme mnohem lepší dialog mezi investory a politiky. Právě proto takováto konference a jiné a jí podobné konference jsou velice důležité, protože jdou tímto směrem. Velké množství investic je zapotřebí v nejbližších deseti letech, abychom eh, se dostali na cestu nízkouhlíkové ekonomiky. Zhruba 80 eh, těchto investic musí přijít ze soukromých eh, kruhů. A právě proto soukromí investoři mají velice důležitou úlohu v tomto přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku. Naše schopnost sehrát tuto úlohu velmi závisí na tom, jaká bude politika. To možná není běžně věc, kterou se zabýváte, ale e, právě e, Investoři požadují více e, regulace, která bude inteligentní a silnou vládu. To z naší Eh, z našeho hlediska je velice perspektivní. Potřebujeme politiky, které podporují eh, investice do eh, obnovitelných zdrojů, nízkouhlíkové ekonomiky a energeticky účinných postupů. A to pro to, jak dlouho vlastně aktiva investovaná se zhodnocují Politika sehrává velice důležitou úlohu. Musí být transparentní, musí být eh, dlouhodobá a musí být důvěryhodná. Eh, potřebujeme tedy mm, právě takovou politiku. Jinak se investoři eh, nepustí tou cestou, kterou potřebujeme. Já bych chtěl připomenout, že v principu vlastně neexistuje nedostatek kapitálu. Kapitál tady je vždycky, ale může eh, být nedostatková vůle použít tento kapitál. A my právě potřebujeme stimuly pro to, aby se kapitál použil, protože kapitál je tady vždycky k dispozici. Eh, soukromí investoři Eh, nejsou prostě chamtiví či cynicky lhostejní k tomu, před jakými význam, výzvami stojíme, ale eh, prostě eh, investoři musí sledovat otázku příležitosti, která se jim prezentuje u určitých investic a musí navrhovat určité, určité alternativy investic právě s přihlédnutím k návratnosti. To je e, tedy důležité, aby ta návratnost byla spojena s těmi postupy, které e, jdou proti klimatickým změnám. E, investoři samozřejmě musí sledovat zájmy svých zákazníků, členů svých investičních skupin a musí se na to dívat z hlediska Eh, investice, to znamená z hlediska vyváženosti rizika a návratnosti. Jestliže eh, slibné postupy a politiky nebudou nabízet dobrou vyváženost, pak investice půjde někam jinam. Musíme si připomenout, že investice vždycky soupeří s jinou investicí. Vždycky je možné s investičními penězi jít někam jinam, než na projekt, který se vám předkládá. Proto je velice důležité dlouhodobě se na tuto věc eh, dívat. To bohužel se nestalo ani v Kodani, ani v Cancunu, ale to by mělo být právě klíčovým cílem pro politiky. Eh, jinak, eh, pardon, tak se věci pohnou mnohem rychleji. Globální dohoda samozřejmě nemusí vstupovat do příliš Eh, podrobných eh, aspektů. Ale přece jen ty podrobné aspekty jsou potom sledovány investory tak, jak se definují v příležitostech, které se jim nabízejí. Politici musí vytvořit zájem investorů, musí vytvořit eh, situaci, která je pro ně zajímavá, abychom měli jistotu, že investoři pak udělají to správné rozhodnutí vytvoření takovéto regulace, vytvoření takovýchto předpisů ze strany politiků, to je právě velice důležité, aby podporovala eh, aby podporovaly tyto právní předpisy rozhodnutí investorů, která půjdou směrem energetické úspornosti, zeleného růstu a eh, energeticky účinného růstu. Jak eh, už to tady bylo řečeno, potřebujeme Eh, tedy stanovení eh, ambicioznějších cílů ve střednědobém mm, výhledu. Myslím, že zklamat v této věci by bylo velmi pošetilé. Za druhé, potřebujeme si stanovit eh, i dlouhodobé, důvěryhodné a realizovatelné cíle. Protože ono i ty dlouhodobé perspektivy, oni jsou vlastně již za rohem. Je tedy zapotřebí eh, také zajistit určitou koordinaci, spolupráci. Eh, potřebujeme eh, odstranit zastaralé dotace, pokud možno co nejrychleji, raději už dnes a ne až zítra a je také zapotřebí eh, poskytnout tu sine qua non politiku, která stanoví vysokou cenu ohlí, uhlíku, bez čehož těžko můžeme cokoliv udělat. To je tedy v kostce, co potřebují investoři, aby eh, své investice nasměrovaly tím žádoucím směrem, to znamená směrem eh, nízkouhlíkové ekonomiky a zeleného růstu, což přinese dlouhodobou prosperitu a blahobyt tak, jak si to všichni přejeme. Politika musí umožnit investorům dělat ta správná rozhodnutí a dělat ty užitečné věci. Děkuji. Well, uh, thank you very much indeed. Um... Velice vám všem děkuji. A jsem velice rád, že jste také dodrželi ten časový plán. A já teď ještě nyní, než přizvu pana Charlesa Chichestra, aby zahájil debatu, tak eh, chci říci, že eh, také to zde není pouze eh, teď otevřené pro poslance, můžou se přihlásit i ostatní hosté, kteří jsou zde zastoupeni Možná tam nemáte cedulky se jmény, ale můžete se přihlásit číslem a pak vás vyvolám pod tím číslem. A nyní již dávám slovo panu Charlesi Čestrovi na tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Jedna z výhod toho být zde je to, že všechny takové ty velké osobnosti už odešly a my se tedy můžeme dovolit říct trošku provokativnější poznámky. Když já Eh, se tedy pokusím nehovořit nějak moc provokativně. Navážu na, tu, na ta poslední vystoupení a zdůrazním některé myšlenky, které jsou podle mě naprosto zásadní. Za prvé, princ Charles hovořil o úloze spotřebitele. Domnívám se, že spotřebitel je v centru zájmu, protože je důležité, aby spotřebitel změnil své návyky a to je právě tou nejtěžší výzvou. Dále, Lord Stern hovořil o tom, že se nám musí lépe dařit prodávat argumenty, jak bojovat se změnou klimatu. To je velká pravda. Také jste hovořili o tom, že dochází vlastně k nové průmyslové revoluci a na to téma navázali i další ostatní. Myslím si, že s tím mohu souhlasit. Je to velká výzva, je to velká příležitost, ale musíme si vzpomenout na to, jak dlouho to trvalo těm předchozím průmyslovým revolucím, než se plně rozvinuli. Dále pan Ford z firmy Philips hovořil o tom, že lidé, eh, lidem se nelíbí takové ty počáteční náklady, které se týkají energetické účinnosti. A to je další výzvou pro eh, výrobce i pro um, další firmy. A také můj přítel Vanden Lo hovořil o tom, že řešením je také technologie CCS a zemní plyn, že to jsou taková jednodušší řešení pro e, zlepšení situace. Já s tím souhlasím, ale ještě bych k tomu ještě přidal jadernou energii, protože tato jaderná energie zde téměř dnes nebyla zmíněna a přitom má velkou roli v tom, jak e, vyrábět energii, která bude mít nízká emise CO2. A dále, co se týče těch projektů CECS, zatím ještě musíme ukázat, že to bude skutečně fungovat. Dále jste zaznělo, že se také obáváme cen, vysokých cen ropy a plynu. Já sám se toho nebojím, protože vysoké ceny aspoň přinutí všechny, aby se pohlédli po trochu jiných zdrojích energie. Souhlasím s tím, že zatím má uhlík příliš nízko stanovenou cenu, ale nevím, zda je možné stanovit cenu uhlíku jaksi uměle. Takže měli bychom se pokusit ještě na to najít řešení, jak stanovovat cenu uhlíku. Také souhlasím s komentáři, které zazněly na adresu systému ETS. Pokud bude ETS fungovat dobře, tak by měl snížit celkově spotřebu CO2, měly by celkově eh, dojít ke snížení emisí. Dále se mi také líbí ta myšlenka využívat CO2 co by chladicí médium pro chlazení potravin. To je velice zajímavá myšlenka. A možná někdo řekne, když je ten oxid uhličitý tak špatný, proč bychom ho měli využívat eh, k něčemu pozitivnímu. Takže to je také taková věc, která ještě potřebuje další debatu. Dále je důležité, abychom e, se dostali do popředí té nové průmyslové revoluce. Hovořili jste o tom, že ti průkopníci vždycky zvítězí, ale já si myslím, že historicky je to trošku jinak. Že nejlépe na tom vydělají ti, kteří přijdou vlastně v té druhé fázi té průmyslové revoluce za těmi průkopníky. A ještě eh, chci říct něco, co říkal pan Sorensen. Hovořil o tom, že je důležitá eh, dobrá eh, úprava, dobrá právní úprava, dobrá vláda. S tím částečně souhlasím, ale mám určité obavy ohledně té vlády silné ruky nebo silné vlády. Já si myslím, že by spíše měli rozhodovat lidé, protože ti mají zdravý rozum. Děkuji, skutečně to bylo trošku provokativnější, ale to je dobré pro další diskusy. Dále se hlásí paní Hercog. A paní, která sedí pod číslem 205, je to tak? Nebo pán s číslem? Ne, tak to ne. Takže paní Hercog je zřejmě jediná, ne ještě další kolegyně se hlásí o slovo. Velice děkuji, pane předsedu. Děkuji, Malcolme. Chtěla bych poděkovat ještě jednou za zorganizování dnešního sametu. Je to velice zajímavé Eh, myslím si, že už předtím jsem byla dost provokativní, protože jsem kladla určité otázky zástupcům Evropské rady. Trošku se za to omlouvám. Eh, jde o to, že zde usilujeme o prosperitu založenou na nízkouhlíkovém hospodářství. Chceme také změnit celou politiku energetiky Evropy. Já působím v Evropském parlamentu, byla jsem zde i v minulosti. A vypadá to, že křivka investic do tohoto sektoru je velice nízká. Vidíme, že například životnost, nebo že tedy mm, jde o velice dlouhé období na investice a přitom je zde mnoho věcí, které musíme změnit, protože pouze nové investice mohou přinést nižší emise. Nestačí pouze mít novou legislativu, musí zde být investice a musí se to všechno zavést do praxe. Já sama jsem eh, zároveň technickou inženýrkou a zároveň eh, mám zkušenosti z domácnosti a vím, že tedy voda se vaří při 100 stupních Celsia, samozřejmě tedy podle fyzikálních podmínek. Ale jak si myslíte, otázkou je tedy, eh, jak, kolik stupňů musí mít voda, aby se vařila? To je důležitá otázka, protože teprve, když si to uvědomíme, tak můžeme zahájit revoluci. Ano, velice Já myslím, že to je velice důležitá otázka i pro eh, atomovou energetiku. Eh, paní eh, Dixon, děkuji vám, pane předsedo, za slovo. A já chci především pochválit odvahu našeho předsedy, pana Buska, který projevil eh, tuto odvahu a eh, skutečně šel do tohoto summitu o nízkouhlíkové ekonomice a dojem na mě udělala taky jeho královská výsost. Máte před sebou, respektive měli jsme před sebou a mého zástupcu u Business Community a je škoda, že už někteří odešli. Nicméně já doufám, že takovýchto výměn názorů bude ještě mnoho abychom se mohli pobavit o ekonomice, která je za nízkouhlíkovou ekonomikou, tedy jak tam proudí peníze a také eh, jaká je role spotřebitelů. A taky samozřejmě je důležité, abychom se tady dozvěděli pozitivní výsledky, pozitivní příklady. Otázka, Existuje jenom eh, málo zemí, které mají potíže s přechodem na nízkouhlíkovou eh, energetiku. Eh, jak by pánové Edenhofer a Buzek nejlépe vysvětlili, jak nutná je tato nutný je tento přechod. Třeba Polsko je jednou z takových zemí. Prostě jak to zařídit, aby tomu dobře rozuměli. Děkuji. Já možná se k tomu vrátím o něco později a pan Busek určitě bude chtít také odpovědět. A ještě paní Himmler. Děkuji vám. Především chci poděkovat všem panelistům, protože myslím si, že nikdo, kdo tady dneska přišel, nebude odcházet zklamán. Vy jste tuto problematiku pojednali z mnoha různých úhlů a pohledů my hovoříme o velice důležitých eh, problémech. Eh, já k tomu mám tedy čtyři poznámky. Za prvé, úsporné využívání energie. Eh, už moje babička mi říkala, snažte nejdříve ušetřit, než začneš utrácet. To platí univerzálně. Za druhé, spotřeba energie No, eh, je to ve svícení, je to v dopravě, v nedostatečném zateplení budov a eh, také nemáme systémy na rekuperaci tepla. To je všechno pravda, ale jako experti eh, zkuste nám říct, jakým způsobem přesvědčit lidi, protože my, kteří tomu trošku rozumíme, nás už netřeba přesvědčovat. Další věc, uhlík nebo uhlí nemusí být eh, nutně špatné. To může být také zdroj inovací. A to je vlastně otázka, kterou je třeba zodpovědět. Mnozí také řekli, že je třeba rychle zavést příslušnou regulaci a ta regulace musí být stabilní, což je důležité proto, aby eh, bylo možné investovat do budoucna. Děkuji. Děkuji panelistům a děkuji také eh, Jaisovi za rozpoutání debaty. Takže já to teď vezmu v nějakém pořadí a eh, prosil bych, aby každý z panelistů eh, využil jednu minutu. Začneme panem Soneslem a pak se budeme pohybovat směrem ke mně. Takže můžete se vyjádřit tomu, co řekl Giles nebo kdokoliv z dalších řečníků. Pane Sonesle, prosím, máte slovo. Um, sorry, sorry. Tak eh, eh, k tomu tématu eh, rozbujelý stát. My skutečně nepotřebujeme vládu, aby nám řekla, co máme dělat. My máme svůj kreativní rámec. My samozřejmě politiku vládu potřebujeme, protože ta vytváří vždycky rámcové podmínky a jak již bylo řečeno, naše investice eh, jsou vždycky na pět, na deset, někdy pět a dvacet let, čili my potřebujeme eh, stabilní rámec a bez něho prostě to nemůže fungovat. Takže eh, vlády tady mají své místo. Ale když voláme po regulaci, tak voláme po inteligentní regulaci. Tady prostě my eh, regulaci nějakou potřebujeme, bez ní se neobejdeme, ale zase nesmí být taková, abychom eh, se v tom nevyznali. Ano, děkuji. Eh, já myslím, že my dneska hovoříme o inteligentnější regulaci, smart regulation, to používáme <laughs> v Evropě dneska. Další řečník. Zazněla tady otázka, jak to je s vařící vodou tak samozřejmě eh, voda klimatických změn vaří a my musíme se obrátit na ty takzvané klimaskeptiky, kteří prostě říkají, že nemáme eh, žádné symptomy, nemáme žádné důkazy eh, toho, že by se mělo tedy pochybovat o tom, že už je to na vodovaru. Ale podívejme se na ekonomiku, podívejme se na Čínu zhruba 50 z nové kapacity eh, větrné energie bude vznikat v Číně. Eh, je to i v dalších, eh, v dalších energetických oblastech, čili třeba v oblasti elektromobilů Čína už dneska vede a všem ostatním utíká. Čína sice je na nízké úrovni, ale pouští se do těchto problémů s daleko větším odhodláním než kdokoliv jiný. Takže pokud se týče průmyslové revoluce, ano, voda hoří, eh, pardon, vaří. A jestliže my se do toho nezapojíme, tak eh, prostě prohrajeme. Ano, ano, děkuji. Pan Depeš? Děkuji. Já si myslím, že náš problém spočívá v tom, jak přetavit vizi ve strategický plán. Já hodně cestuji a to znamená, že jsem tak jako všichni, kteří také cestují, jsou přesvědčeni, že opravdu už jsme na bodu varu. Já eh, teď hovořím o tom, eh, jaký je ten pravý čas pro provádění těchto plánů. Když se podíváme na elektrárnu, tak tato investice se vrátí za 50 let. Ale když vám někdo po deseti letech řekne, že je třeba ji zavřít a prostě odepsat, no tak to skutečně nejde. Eh, u samoobsluhy tam musí fungovat 10 let, normálně budova musí stát aspoň 20 let. Čili tady je místo pro to, aby prakticky spolupracoval průmysl a politika, protože eh, my to musíme eh, měřit eh, v globálním hledisku. Třeba když máte v Polsku uhelnou elektrárnu, tak má to větší dosah a navíc taková transformace není jednoduchá. Takže to, že jsme na vodu varu, eh, to si myslím, že dál tím více lidí, ale musíme k tomu přistupovat prakticky. Doktor Edenhofer? Děkuji. Já mám v podstatě dva komentáře. Chtěl bych ještě jednou zdůraznit, že ta kombinace eh, drahé ropy a levného uhlíku mě působí vrázky. Drahá ropa je skutečně jedním z nejvýznamnějších faktorů, který vede k tomu, že uhlí je tak konkurenceschopné a my jsme de facto v období renesance uhlí. Takže za posledních pět let eh, se uhlíku produkuje víc než dřív. Problém spočívá v konečné ceně uhlíku a to znamená, že ten eh, systém obchodování v Evropě je velice důležitý. Potřebujeme tři kroky. ETS musí zahrnout všechny důležité sektory a jestliže tomu tak bude, pak budeme mít záruku toho, že můžeme realizovat e, nejúčinnější e, bezúlíkové technologie. Za druhé, my máme potenciál eh, propojit ETS eh, s podobnými systémy v jiných zemích. Čili to může být skutečně inspirativní vize, eh, trh v rámci OECD. A další věc, myslím si, že je třeba naplňovat chytrou regulaci, a to znamená, že nemusíme regulovat technologii po technologii, ale můžeme jít systém, který bude technologicky neutrální, ale to znamená, že musíme uvažovat dlouhodobě. Toto je z mého hlediska důležité. A jestliže něco takového budeme realizovat, pak já si myslím, že tím tu vodu ochladíme. A já myslím, že skutečně dojdeme k té revoluci. Já vám všem děkuji a Možná, že eh, bychom poděkovali všem eh, tomu, těmto vynikajícím panelistům. Děkuji. A ještě ještě dvě, dva komentáře. Evropský parlament má eh, jednotku pro vědu a techniku, kde probíhá hodně Eh, činností, které rozvíjí a podporují tento dialog. A já velice rád budu s vámi všemi spolupracovat. A druhá věc, ta vařící voda kolegyně Hercegové, tak eh, podstatné je, aby tentýž pocit měli také občané. A to jsou moje závěrečné poznámky a já nyní tedy předávám slovo našemu plnému předsedovi parlamentovi Jiřímu Buskovi. Děkuji. Pane kolego, že jste vedl tady tuto panelovou diskusi, děkuji také. Chtěl bych poděkovat také tlumočníkům, kteří tady s námi Eh, sedí a vlastně už trošku přetahují plánovaný čas, ale já věřím, že už tady nebudou příliš dlouho, už jen pět minut na závěrečné eh, slovo. Chtěl bych poděkovat samozřejmě všem řečníkům a chtěl bych poděkovat všem, kteří tady eh, vystoupili v diskusi. To všechno je opravdu velmi důležité, že jsme se tady mohli takto sejít. Zazněly velmi konkrétní otázky. Já myslím, že přechodné období pro některé země které se opírají o uhlí a skutečně jich ehm, naštěstí už je v EU velmi málo. CCS, ano, to je naprosto nutné, ale ještě nevíme, jestli to bude fungovat. Ehm, nevíme to stoprocentně, protože stále je to ještě ve fázi ve fázi experimentů. Samozřejmě nejdůležitější je to uchování. To, to zachycení snad takovým problémem není v různých fázích energetických procesů, ale to skladování, to je možná eh, složitější. Je to určitě velmi zapotřebí, aby to fungovalo. Je to důležité pro Čínu a Indii. Eh, nechceme, aby se ta technologie využívala pouze v Evropské unii, to by nebylo dobré. Dále otázka na jadernou energetiku, jak řekl kolega Chichester, velmi oprávněně eh, to je jedna možnost a my to také u nás v naší zemi děláme. Ale chtěl bych ještě říci, že eh, pro krátké období by tady určitě mělo být měla být priorita na úspory energií. 25, 30 až 40 energií by bylo možné uspořit a to je obrovská možnost. To je velká rezerva, to stále musím opakovat. A teď jen dovolte, abych na závěr naší diskuse řekl pár závěrečných poznámek. Co bychom měli udělat jako další krok? Co potřebujeme v Evropské unii? Teď samozřejmě hovoříme o Evropské unii nikoli o třeba Jižní Africe, protože tam samozřejmě nevíme, k jakým výsledkům se to bude ubírat. Teď hovoříme o tak velkém tématu, jako je otázka, jak přistupovat k klimatickým změnám, jak rozvinout nízkouhlíkovou ekonomiku, která by šla ruku v ruce s prosperitou a vytvářením pracovních míst. Co je třeba udělat? Já bych navrhl několik kroků. Za prvé, vytvořit eh, jednotný trh pro energie. To znamená propojení, přeshraniční propojení. Proč je to tak důležité? Nejen kvůli cenám, protože na jednotném trhu je to vždycky cenově výhodnější, ale je to také důležitý základ pro jednotný trh ve všech ostatních oblastech naší ekonomiky. Jednotný trh pro celou EU to bychom chtěli vytvořit. Jak eh, řekl také kolega eh, Malcolm Harbour, jsou tady některé zprávy našich kolegů, kteří se soustředují na otázku jednotného trhu. Jednotný trh pro celou EU. Ano, soustředíme se na to. To je velmi důležité pro zelené energie. Například eh, středomořský okruh, propojení Eh, že bychom vlastně mohli solární eh, energii dovážet ze severní Afriky do Evropy, ale mm, také mm, vzájemné propojení, které by umožnilo třeba větrnou energii dovážet ze severní eh, Británie a tak dále. Samozřejmě zrušit takové energetické ostrovy, tady jsou velmi dobrý eh, příklad pobaltské země. A také otázka cen. Když eh, hovoříme o cenách, máme na mysli spotřebitele. Já vím, že to je velmi důležité, protože na konci stojí spotřebitele a ten je pro nás rozhodující. Co by tedy bylo dalším krokem? Hovoříme o zabezpečení dodávek energií. A i tady je velmi důležitý jednotný trh z tohoto hlediska. Ten je naprosto klíčový. E, využívání stejných rezerv energií a technologie, jak už bylo řečeno, musí být rozvíjena. Musíme mít evropský e, strategický plán pro energetiky, plán SET. Jak jsem právě řekl na plenárním zasedání, 10 miliard eur okamžitě pro plán SET a já teď vidím, že to není dost. Vážení, eh, vážená kolegyně Edit, mělo by to být 20. Eh, a už je to totiž o tři roky pozdě. Potřebujeme nové technologie, evropské technologie. Otázka účinnosti je velmi důležitá. Úspory energií, jaderná energetika, solární energie, větrná energie a to všechno. No, ano, říkáte za 50 let, ano. Měli bychom jít tím směrem. A konečně poslední otázka. Eh, výnos za vložené peníze. Bez peněz nemůžeme udělat nic. A také náklady 200 milionů pro propojení. Eh, mnoho investic bude muset přijít ze soukromých zdrojů, ale bohužel, jak eh, dobře víte, ne všechny projekty jsou dostatečně atraktivní pro soukromé investory. Musíme tedy začít podporovat eh, takové projekty z veřejných peněz. Takže je to vlastně partnerství soukromého a veřejného sektoru. To je nezbytné. A plán SET s využitím veřejných i soukromých peněz. Tradiční užitečné nástroje, které musí být ještě e, doplněny inteligentními půjčkami. Evropská investiční banka musí rozvinout takové postupy e, v sedmém rámcovém programu. Funguje to, funguje to dobře. Je zde velký pokrok a Investice v oblasti inovací se musí soustředit na výzkum a díky novým technologiím můžeme dosáhnout konkurenceschopnosti, což je velmi žádoucí a velmi důležité pro naše občany, protože konkurenceschopnost znamená vytváření pracovních míst. Dále potřebujeme také zkušenost. Máme podniky, máme nápady a musíme vytvořit správné politiky to, že o tom budeme diskutovat a že si uvědomíme, že tady není možné oddělit klimatické otázky od energetických otázek, to nás přivádí k heslu nízkouhlíkové ekonomiky, nízkouhlíkové prosperity. To je důvod, proč jsem navrhl, jak víte, Evropské energetické společenství, takové zastřešení, jinak do budoucna o mnohé přijdeme. Všechno je vzájemně propojeno a já vám děkuji, že jste se zúčastnili této diskuse. Děkuji vám za užitečné nápady a jsem přesvědčen, že se v budoucnu zase sejdeme. Děkuji vám.